So, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir beginnen? Dámy a pánové, začneme. A dnes odpoledne budeme začínat s bodem 16. Jde o integritu a transparentnost trhu s energií. Všichni jsme si vědomi toho, jak důležité toto téma je. A kdo je zodpovědný za tuto zprávu? Eh, je pravda, že budeme pracovat trošičku zrychleně, nicméně zpravodajem a zodpovědnou osobou za tuto zprávu je pan Jorgos Chacimarkakis a já mu tímto předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme o remitu, což je návrh nařízení Komise o integritě a transparentnosti trhu s energií, REMIT. A tady v podstatě jde o to, aby výrobky trhu, které souvisejí velmi úzce s výrobou energií, aby tyto výrobky byly vnímány jako velmi specifické výrobky, aby byly, bylo s nimi zacházeno jinak. Už v minulosti pan Goebbels právě se dostavil, ten byl zpravodajem pro zprávu v roce 2003. To znamená, že tehdy už šlo o regulaci trhu s energiemi, ale už tehdy šlo v podstatě o výjimku pro oblast výrobku energetického průmyslu. A tuto výjimku bychom rádi zachovali. Ještě není úplně přesně jasné, jakým způsobem to bude vypadat. Pan komisař Tinger souhlasí nebo je zajedno s celým sektorem, že re, remit by měl být považován za lexis specialis. My už nařízení máme, máme také eh, následovníka, následovníka MAD, potom máme také EMIR a nicméně ale s stále tady zůstává několik mezer a tyto mezery bychom chtěli právě uzavřít. A proč jde o sektorově specifické výrobky? Ve chvíli, kdy výrobci zaručí své transakce různými deriváty, tak eh, se k ním nemůžeme chovat jako k bankám. Pokud bychom měli používat nařízení pro finanční trhy, tak my bychom v podstatě k těmto výrobcům přistupovali stejně jako k bankám. To znamená, že tady hovoříme o podílech na vlastním kapitálu a investicích Nicméně tady ta situace je jiná. Tady tyto investice a podíly vypadají jinak, protože tady jde o eh, investice a podíly, které jsou naprosto jaksi neoddělitelně připojené nebo spojené s existujícími materiálními věcmi. My se chceme zaměřit na trh s plynem a s energiemi, tom je otázka, která má jasnou evropskou dimenzi. Také jsme přemýšleli o tom, zdali tedy budeme se zabývat ještě uhlím a ropou. A Rozhodli jsme se, že ropa a uhlí bude dále pozorováno, ale nebude součástí eh, jaksi této naší iniciativy. Eh, u eh, ETCS a CO2 to vypadá trošičku jinak, protože tady existuje velmi úzká vazba na trh s energetickými výrobky. My jsme velmi dlouho debatovali eh, s komisí. Máme tady také zástupce komise, kteří zastupují eh, oddělení komise pro trh, klima a energie. ET s bude dále fungovat, bude také fungovat v rámci nařízení o trhu. Nicméně budou dále probíhat pozorování. Dále tu máme agenturu ACER, v rámci třetího energetického balíčku a ACER se také podívá na obchodování s povolenkami CO2 a uvidíme, kde tedy existuje nějaký ten manevrovací prostor. A jak to tedy bude fungovat s agenturou ACER? ACER je agentura, která je zodpovědná za transparentnost na energetických trzích. To znamená, že ona je takovým regulačním orgánem na Evropské unii. Je to Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů. A tato energie v budoucnosti eh, bude dostávat hlášení o energetických transakcích. Vy se budete ptát, jak toto hlášení bude probíhat. Toto hlášení bude probíhat prostřednictvím burz a nebo prostřednictvím těch samotných obchodníků, kteří obchodují mimo burzu. A co se stane ve chvíli, kdy členský stát stát bude mít nějakou vlastní databázi. To je například příklad. Německa. My máme u Německého státního úřadu speciální úřad, který se zabývá energetickými transakcemi. Tady jsme zohlednili návrh komise a my jsme také navrhli, aby tyto kontaktní místa byla kontaktními místy ACERu. Také jsme hovořili o možnosti sídla v Lublaně, tak aby všichni účastníci na trhu byli eh, lépe definováni, protože zatím eh, my vycházíme z MAD z roku 2003 a tady jde o to, abychom zabránili jakémukoliv vzdvojování. To znamená, že tady jde opravdu o dodržování co nejvyšší transparentnosti. Ve chvíli, kdy ACER tyto údaje bude mít, tak bude s těmito údaji muset zacházet velmi, velmi citlivě. To znamená, že je tady třeba používat jaksi klauzule důvěry a e, tato důvěra nebo důvěryhodnost těchto no, pardon, důvěra musí být dodržována a to ze všech hledisek. Co se týče zveřejňování těchto údajů, tak tyto údaje budou moci být zveřejňovány pouze v agregované formě a kdo tedy vůbec bude muset být sledován. Eh, budou to i obchodníci na trhu, kteří obchodují s velmi malým množstvím, kteří jaksi mají velmi malý podíl na trhu, i tito musí být součástí tohoto systému. systému, systému. My si myslíme, že tady potřebujeme pravidlo eh, jaksi minima. Existuje také pracovní skupina, Eh, v Evropské komise, která určuje nebo se zabývá eh, v podstatě definicí těch eh, nejmenších podniků, které již musí být účastny v tomto systému. To znamená, tady hovoříme také o aktech v přenesené pravomoci, a skrze tedy tyto akty Evropská komise bude určovat tuto de minimis hranici, to znamená tu hranici toho minima. My jako Evropský parlament zastáváme určitý názor, Evropská rada a Evropská komise zastávají na různé názory, ale pokud, tomu, eh, pokud jsem tomu dobře eh, porozuměl, tak existuje jaksi takové to takzvané Memorandum of Understanding, memorandum porozumění, eh, v souvislosti s tím, jakým způsobem budeme zacházet s těmito akty přenesené pravomoci a jak budeme spolupracovat v rámci institucionální spolupráce, jakým tedy způsobem tyto akty budou využívány. Co se stane, když účastníci trhu, kteří jsou nad hranicí de minimis, budou obchodovat nebo budou vlastně pozorováni nad rámec eh, svých vlastních států a zjistí se u nich, že tady dochází k obchodování zasvěcených osob anebo dochází ke zneužívání trhu. V tomto případě ACER toto oznámí Národnímu regulačnímu úřadu. Národní regulační úřady budou tedy těm, tím prvním orgánem, který bude s touto skutečností obeznámen. Jsme si vědomi také, že je třeba dodržovat princip subsidiarity, že je třeba zohledňovat také pravidla národních států a také víme, že ne všechny regulační národní úřady mají dostatečné nástroje na to, aby zasáhly, protože stát, který já znám nejlépe, je v podstatě státem, ve kterém existují velké kartely a e, vystává tady otázka tady, jaká, jaký úřad by měl zasahovat. To znamená, že musíme dojít k nějaké harmonizaci sankcí. Musíme se vyhnout tomu, aby tady existovalo, existovaly různé úrovně eh, sankcí aby nedocházelo k tomu, že to obchodování bude probíhat v té zemi, ve které ty sankce jsou nejnižší. A z toho důvodu potřebujeme tady zcela jasnou jednotnost v souvislosti se sankcemi, které budou uvalovány. Já jsem hovořil již o té definici a různých definicích. Tyto definice jsou předmětem eh, tohoto textu, to znamená, že byly aktualizovány. Musím říci, že ten návrh komise byl na velmi vysoké úrovni, nám se to velmi, velmi líbilo. Tady šlo v podstatě o to eh, jen ty informace a ty definice trošičku zaktualizovat. Otázka, která vyvstává a o které se zde nehovoří, je otázka licencí. Každý účastník trhu bude definován a bude muset eh, mít licenci anebo ne. O tom jsme hovořili se stínovými zpravodaji a hovořili jsme o tom, že bude existovat povinnost registrace a ne licence. Eh, Evropská rada a některé skupiny v Evropské radě zastávají zcela jiný názor. Některé si myslí, že licence musí být povinné. My jsme říkali, že minimálně musíme vyžadovat registraci u národních regulačních úřadů. To znamená žádnou formální licenci, ale registraci a poté samozřejmě to pravidlo minima de minimis. Dále ta otázka, jak budeme zacházet s těmi místy, které se odehrávají nebo které se nacházejí mimo uh, území EU. Tady hovořím nebo mám na mysli Norsko a Švýcarsko. Norsko je uh, jaksi pokryto evropským hospodářským prostorem, to znamená, že tady o tom nemusíme eh, hovořit více dopodrobná, ale šv- u Švýcarska tomu tak není. To znamená, že v tuto chvíli probíhají vyjednávání a my jsme poprosili komisi, aby zcela jasně si ještě vyjádřila k tomu, jakým způsobem by do těch bych do tohoto systému měla být, eh, mělo být začleněno Švýcarsko, protože přes Švýcarsko právě proudí velká spousta derivátů a transakcí. Ještě technická připomínka. Co se týče těch definicí, tak tady jsme se shodli, že je třeba používat příklady, to znamená zobecněné příklady, tak abychom mohli vysvětlit, co pohledu eh, zákonodárce je obchodování zasvěcených osob. Co to vlastně znamená? Jde o to, abychom eh, tady neměli příliš velký manevrovací prostor pro výklad. To znamená, že tak, jak je to napsáno tady, si myslím, že je v pořádku a já bych tuto příležitost využil také k tomu, abych poděkoval všem eh, stínovým zpravodajům. Poděkoval bych eh, rád také panu eh, Goebbelsovi, který napsal stanovisko pro výbor Ekon. Výbor Ekon má velmi dobrý důvod pro to, aby Lex Specialis zamítl ale my si myslíme, že i výbor Ekon by měl přispět k tomu, k této zprávě. Děkuji, pane předsedo, za vaší pozornost. Děkuji. A první bude hovořit pan Gürk jako stínový zpravodaj. Eh, Děkuji, pana pane předsedo. Já bych rád pogratuloval panu zpravodaji za jeho práci i v této fázi. Já bych mu rád poděkoval za angažovanost, kterou prokázal eh, v průběhu své práce na této zprávě. Já jsem opravdu velmi vděčný za tuto jeho práci. Co se týče té samotné zprávy, já si myslím, že ten původní návrh komise byl velmi dobrým pracovním dokumentem. Myslím si, že tady trošičku eh, došlo ke změně zdůraznění u určitých bodů, které já považuji také za velmi důležité a proto jsem velmi rád, že k tomuto zdůraznění došlo. Já jsem také velmi rád, že tady hovoříme o potřebě lex specialis pro energetický sektor. Já si myslím také, že je třeba hovořit tady o aktech přinesené pravomoci. Myslím si, že konzult konzultace s Evropským parlamentem je naprosto nutná a co se týče samozřejmě velmi citlivého zacházení s eh, údaji, tak s tím já také souhlasím. Myslím si, že bychom měli se vyhnout jakémukoliv možnému zdvojení přenosu údajů. Myslím si, že bychom se měli snažit co nejlépe spolupracovat. Já mám určité pochyby a ty mohu schrnout do pěti bodů. Já tedy budu hovořit o těchto bodech v první řadě. Co se týče oblasti působnosti, tak tady máme dva směry. V první řadě Mohli bychom hovořit také o ropě a ropných produktech a zároveň o emisích CO2. Já mám nicméně určité pochybnosti, protože u ropy si to nedovedu moc dobře představit, protože tady jde o naprosto odlišný trh, trh naprosto odlišného charakteru, na němž eh, regulace vypadá úplně jinak a eh, v rámci něho jsou používány zcela jiné parametry. A já bych z tohoto důvodu eh, řekl, že my si tady představujeme trošičky, trošičku jiný druh informací. Co se týče otázek CO2, to je také velmi těžká otázka, protože eh, cílem je samozřejmě podporovat i tuto oblast. Myslím si, že tady musíme zajistit co nejvyšší míru transparentnost Nicméně musíme si uvědomovat, že zneužívání trhu s s emisními povolenkami vypadá úplně jinak než eh, zneužívání eh, nebo problémů zneužití na jiných trzích. To znamená, že tady eh, si myslím, že právě ta nová pravidla by toto nebyla schopná pokrýt. To znamená, že to tady vlastně nemáme odpověď na tento problém. Já si myslím, že to je také nedostatečné právě v té souvislosti, že nedochází k naprostému pokrytí trhu ETS. Pokud by tomu tak bylo, tak by agentura a dcer musela v podstatě pozorovat i cukrovary a jiné podniky, ale k tomuto účelu tato agentura právě zřízena nebyla, protože to téma je samozřejmě daleko komplexnější a komplikovanější, než jsme si na začátku mysleli. Takže má připomínka je následující. Pokud bychom chtěli regulovat otázky na trhu ETS, tak bychom potřebovali opravdu eh, pravidla šitá na míru. A tady si myslím, že bychom potřebovali ještě nové studie proveditelnosti. Já bych to samozřejmě mohl podpořit, ale je třeba eh, si uvědomit, že, nebo já si minimálně myslím, že ty návrhy, které máme v tuto chvíli k dispozici, to nezvládnou. V této souvislosti mám já tady také určité pochyby. Co se týče těch jednotných evropských licencí, eh, tady si myslím, že ten cíl stanovený je správný. Něco takového by mělo existovat, protože to souvisí také s vytvářením společného jednotného energetického trhu. Nicméně na druhou stranu si musíme uvědomit, že tato otázka. Je pro nás otázkou už více jak jedno desetiletí a víc jak deset let se nám zatím nepodařilo eh, tento problém vyřešit. Pokud bychom tady Eh, se to snažili regulovat, tak by mohlo dojít k tomu, že by akceptovatelnost nebo přijetí eh, těchto pravidel bylo příliš nízké. Samozřejmě technické nástroje, technická pravidla jsou velmi důležitá. Eh, to o tom mluvil i pan zpravodaj. To znamená, že místo nějaké jednotné licence registrace na národní úrovni, to si myslím, že by mohlo být tím správným řešením. To je v každém případě dobře stanovený směr. Za třetí, tady mám také určité pochybnosti. Jde o harmonizaci sankcí. Samozřejmě, já tak opět souhlasím s cílem z teoretického úhlu pohledu to mohou podpořit, pokud by bychom to nemohli zrealizovat, tak eh, by to v jistě vedlo k, ně, k negativním dopadům. Ale e, ta otázka je, zdali Evropská rada by byla ochotná s takovou harmonizací sankcí vůbec eh, souhlasit. A je třeba zohlednit samozřejmě i suverenitu národních států. To znamená, že já tady vidím riziko, že pokud bychom na tom trvali, tak by to v podstatě mohlo ohrozit celou zprávu, zprávu jako takovou. Takže já tady pouze vyjadřuji své pochybnosti nad možností realizace tohoto návrhu. A ještě dva aspekty ke konci. Pan zpravodaj to sice nezmiňoval, ale já o tom chci přesto hovořit. Za prvé, co se týče toho zřizování nějakých těch zástupních kanceláří nebo úřadů, tady já mám také velmi jasné eh, pochybnosti. Samozřejmě, eh, ten úřad v Ljubljaně již existuje, agentura ACER byla již zřízena. Nicméně zamýšlet se nad tím, eh, jak by měly vznikat další úřady, eh, nepovede to k příliš velké administrativní zátěži. Myslím si, že my bychom eh, se nad tím v každém případě měli ještě zamyslet protože tady si myslím, že by k předávání informací mělo docházet trošičku jiným způsobem. Protože to je všechno samozřejmě spojeno s navyšující se administrativní zátěží, s novými zaměstnanci, s novými kontaktními místy a proto bychom se možná mohli opět zaměřit více na ty národní regulační úřady, protože mm, já si myslím, že tady musíme být co nejefektivnější. Takže já navrhuji, abychom se nad tím ještě jednou zamysleli. A úplně na závěr poslední bod. Ten má co dočinění se, se specifickou eh, s poskytováním eh, takzvaných repository services. A Tady jde přece o aktivity spojené s obchodováním. To znamená, že eh, tady by ten regulační úřad v podstatě vypadal jako obchodník a to je spojeno s velkými riziky a my se musíme zamyslet nad tím, zdali vůbec takováto rizika chceme podstupovat. Takže to jsou všechno mé pochybnosti, o kterých jsem chtěl hovořit, ale jinak mohu říci, že ta zpráva je opravdu vynikající. Myslím si, že nám dává velkou naději, že již v prvním čtení se nám podaří dojít k nějakému souhlasu. Děkuji. Pan kolega Tomas. Máme um, um Máme k dispozici dnes velmi mnoho dokumentů. Vy jste si ale všechny vytiskl sám, jak koukám. Mhm, výborně. Já jsem eh, takovým věčným hříšníkem vůči lesům. My jsme hovořili o těch metodách eh, v souvislosti s nimiž, eh, jak si hovoříme Eh, o této zprávě, hovořili jsme o energetickém eh, trhu a tak dále. Je jasné, že tato oblast i z politického hlediska bude velmi složitá. Kdo z vás ví, jak přesně, detailně nebo jakým způsobem se bude obchodovat na, ehm, na, burz, na burze? Kdo vůbec byl už někdy při obchodování s deriváty OTC? Eh, víte, jak to vůbec eh, víte, jak to bude vypadat. Eh, budeme potřebovat nějaké to kontaktní místo podle nařízení o finančních trzích. Já si myslím, že tady musíme být velmi opatrní. Musíme být velmi opatrní k tomu, co nám kdo našeptává a jakým způsobem my to našeptávané, našeptávané zpracujeme. Několik bodů z mé strany ta povinnost ke hlášení. To, co se mi na tvých pozměňovacích návrzích nelíbí, jak si v porovnání s návrhem komise, který chce, aby všechny informace a údaje plynuly přímo do agentury ACER. Já, a teď, to, teď ale my na to řekneme, ne, ne, ne, v Německu to bude dělat úřad pro transparentnost, nebo ne, nejdříve ty údaje Eh, půjdou na, do finančních úřadů a až poté eh, do agentury ACER. Já bych předtím opravdu chtěl varovat. Proč USA bylo schopné vysledovat ty zločiny na trhu s plynem? Protože oni byli schopni ty informace o tom reálném trhu vysledovat na všech trzích. A proto my musíme zajistit, aby agentura ACER měla opravdu jasný přehled. To znamená, že ty údaje musí jít přímo do ACERu a až poté do dalších úřadů budete-li chtít, ale je třeba mít jasný jednotný přehled a ten musí mít ACER. Musíme se samozřejmě vyhýbat e, přílišné administrativní zátěži, ale proběhla studie, e, s, eh, na které se podíleli různí obchodníci na těchto trzích a z této studie, z této analýzy vyšlo, že 90 informací může být eh, poskytováno velmi jednoduchou formou, jednoduše elektronicky, přes počítače. To znamená, ten, eh, ta, ta fyzická zátěž, to znamená eh, poslat ty údaje do ACERu nebo zároveň také do, na finanční úřady, tak ta zátěž je v podstatě minimální, protože tady ta technologie na to existuje. Důležité ale je, abychom opravdu si posvítili na ten trh s OTC deriváty, abychom se možná zaměřili na menší množství těch obchodů, ale abychom se zaměřili na ty, které jsou nejrizikovější, nejnebezpečnější. Co se týče sedmnáctky a konečného zákazníka, tak eh, tady se musíme zaměřit na ty velké konečné zákazníky. A z toho důvodu také vítáme tento pozměňovací návrh, ale musíme se podívat eh, na to, abychom zajistili, že tento návrh bude pokrývat i OTC deriváty. Co se týče těch licencí, tak eh, musím říci, že tady jak si v tom nemám ještě stoprocentně jasno, protože to je velmi složité, protože co se týče národních licencí, tak to by mělo v podstatě znamenat, že eh, ve chvíli, kdy někdo dostane národní licenci, tak ta by měla být platná i v jiných členských státech, to znamená, že by tady musely být zavedeny nějaké minimální standardy, které by platily ve všech členských státech a máme tady také pozměňovací návrh k tomuto bodu, a tady máme nějaké detaily, u kterých si myslím, že e, jsou to návrhy, které až příliš jdou na ruku určitých obchodníků a tady já si myslím, že bychom to měli formulovat trošičku lépe. Co se týče té vyváženosti mezi e, e, remitem MET a MEFITem. My jsme eh, provedli konzultace se zúčastněnými aktéry a existuje taková tendence, že eh, někteří říkají, že teď to uděláme tak veliké, aby ty, ti velcí obchodníci, ty velké firmy vůbec nespadaly pod nový MIFID. A my si myslíme, že ti velcí obchodníci a ti, ty velké koncerny potřebují obojí, protože tady jde o tak obrovské aktéry, že musí být v podstatě velmi dobře sledováni finančními úřady a my musíme zajistit, abychom se jaksi nepříliš vystavovali těm jejich požadavkům, aby tady nedocházelo k tomu, že oni právě budou říkat, my spadáme pod remit, to znamená, že nepotřebujeme eh, splňovat další eh, požadavky. Takže já si myslím, že tady se musíme ještě, tady se musíme o tom ještě popovídat. Co se týče těch úřadů, tak já si myslím, že ten návrh komise je v pořádku. Myslím si, že by to měly být tedy ty regulační orgány a to německé specifikum, to si myslím, že by nemělo být v našich pozměňovacích návrzích zohledňováno, protože to je v podstatě takový dost rušící faktor pokud úplně na konci vyjednávání budeme chtít eh, mít tedy lex specialis, který bude zohledňovat tu německou situaci, tak možná nicméně zohlednit to právě v těch našich pozměňovacích návrzech a v tomto eh, textu si myslím, že by nebylo správné. Měli bychom se držet toho návrhu komise. ACER by měl hrát velmi důležitou eh, roli. Myslím si, že to, co navrhuje Evropská komise, to je v každém případě dobré, to jde tím správným směrem. Harmonizace sankcí, tady si myslím, že je to velmi důležité. Možná, že směrnice roaming, o roamingu by nám mohla být inspirací. A ještě dvě věci. Ehm, regionální trhy. Já vycházím z toho, že v následujících letech budeme mít co dočinění s regionálními energetickými trhy. A proto ta role těch regionálních rozhodčí bude velmi důležitá. A proto je důležité, abychom věděli, že máme ACER a máme Národní regulační úřad. A proto, když si představíte například spolupráci mezi Francií, Německem a Beneluxem, tak ti budou hrát opravdu dost zásadní roli. A teď je ta otázka, zdali bychom v rámci těch pozměňovacích návrhů neměli dát ještě trošičku více moci nebo kompetencí právě těch, těm eh, regionům. Co se týče emisí CO2, tak eh, tady obchodování s emisními povolenkami hraje důležitou roli na trhu s energiemi a proto musí být také toto obchodování zohledněno. My se nacházíme ve fázi prvního čtení a jsem si jistý, že toto je pro nás velmi dobrý odrazový můstek pro další práci. Děkuji, pan Šimanský. Děkuji bardzo. To je oczywiście bardzo poważne sprawozdanie, ponieważ mamy przed sobą. Děkuji. Toto je velice důležitá zpráva. Máme dokument, který stanovuje povinnost informovat, tak jak nám to říkal zpravodaj, v několika různých oblastech. Především jsou tady dvě klíčové otázky. Za prvé, všechno to, co se týká ochrany e, důvěrných informací a také ustanovení, jak se zveřejňují tyto informace, tomu se musíme věnovat. Já jsem si Eh, přečetl text komise a poté se mně nebylo příliš jasné, co se bude dělat s těmi definicemi a ehm, zda opravdu je zcela jednoznačné, jak se přistupuje k těmto informacím, eh, které jsou informace citlivé z hlediska obchodního. Musíme mít, být tedy opatrní, když k nim přistupujeme. Dále, pokud jde o řízení, eh, cíle, pravomoci, s tím vším je třeba ještě dále pracovat. Důležité nám připadají ty eh, informace, které se týkají eh, norem o informacích. Podle našeho názoru jde o to posílit ještě tuto zprávu a posílit eh, systém, který máme na mysli. V každém případě musíme pracovat tak, abychom stanovili jasně odpovědnost. A dále je tady také otázka institucí, institucionální. Podle mého názoru Ehm, memorandum porozumění je dobrým základem. Musíme ovšem eh, si také klást otázku, jak zajistit, abychom do budoucna neměli problémy, až eh, bude třeba, aby komise přešla k fázi implementace eh, u aktů v přenesené pravomoci. Podle zpravodaje se počíná s tím, že všechno toto posiluje existující situaci a dává více pravomocí parlamentu. Ale já myslím, že musíme být obzvláště eh, opatrní, pokud je o tyto postupy. Pokud je o sankce a o další postupy, tady myslím, že je to dobře stanoveno, protože eh, máme jednak určitou eh, legislativu a tu je třeba adekvátně uplatňovat. Myslím, že je třeba definovat, jaké budou specifické postupy, které bude třeba uplatnit ze strany národních regulačních orgánů. Asi by měla být dohoda, aby se respektovaly alespoň minimální normy u sankcí. To je eh, věc, kterou bude třeba asi trošičku více prohloubit, aby byl celý postup respektován. Dále si myslíme, že je možná eh, trochu přehnané aby se tady eh, zohledňovala veškerá personální struktura eh, agentury ACER a mm, veškerá strukturální organizace, organizace, včetně regionální úrovně. Eh, všechny ty prostředky, které máme k dispozici, musí jít do centrální agentury, do ACER a asi není dobré, aby se to teď začínalo nějak eh, rozkládat na různé strany, všechny ty prostředky, které jsou k dispozici. Existuje racionální záměr u REMIT, a sice zabývat se celou tou otázkou obchodování s emisemi i s přidat pravomoci, ale v této situaci já myslím, že je třeba specifičtěji k tomu přistupovat a také vzít v úvahu riziko, které podstupujeme, kdybychom celý legislativní proces příliš uh, přehnali kdyby se rozšířil tento postup, tak možná by tam bylo nutné vložit ještě více povinností v rámci REMIT. Ten, tato zpráva se nám líbí a myslíme, že by bylo dobré, aby remit byl zvládnut v prvním čtení. A to samozřejmě není cílem samo o sobě, ale bylo by to pozitivní. Doufáme, že se spoluprací eh, zpravodaje a stínových zpravodajů to bude možné zvládnout. Děkuji. Děkuji. A nyní další kolega. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl poděkovat zpravodaji panu Chacimarka Kisumu, protože um, výrazně vylepšil text, který nám předložila komise a eh, Myslím, že já i další členové výboru asi budou chtít ještě přidat některé další myšlenky, které by to mohly obohatit. Máme eh, samozřejmě určité obavy z hlediska právní jistoty. Bylo by dobré, kdyby tam explicitně, výslovně bylo uvedeno něco týkající se těch konkrétních dat, které mají účastníci trhu zveřejňovat. Já osobně mám v úmyslu přidat určitý odkaz v bodě 9 u ustanovení a v článku 5 a 8 vlastního textu. Musíme totiž jasně uvést, jaký konkrétní typ zveřejnění ukončí, eh, to, eh, ukončí tu interní informovanost, ten insider view, tak, jak je to definováno v odstavci 1. Já myslím, že by bylo riskantní domnívat se, že informace je považována za zveřejněnou, za veřejnou poté, eh, co autorizované obchodní platformy nebo jiné eh, zveřejnění tuto informaci uvede. Otázka zní, jak skloubit právní jistotu na jedné straně a na druhé straně eh, ten pojem manipulování, tak jak se o tom hovoří eh, v odstavcích 2 a 3 článku 2 a také ještě v odstavci 4 dalšího článku. Jak můžeme prokázat pokus o manipulaci? To je něco, co právně vzato je nepřesné, nejasné. To se musíme pokusit upřesnit. A za třetí, chtěl bych eh, zdůraznit, že tržní ceny se vytvářejí eh, rovnováhou poptávky a nabídky. To jest, vytváří se z celé řady faktorů, eh, ovlivňují to časové faktory a také omezení sítě, přenosové sítě, distribuční sítě. Jinými slovy, dopad eh, poptávky na ceny musí být eh, zcela jasně uznán v této zprávě jakožto jeden či jedna z hlavních příčin eh, stanovení ceny. Odkaz na čistě výrobní cenu podle mého názoru, je tady dostatečné. Protože uh, jsou tady ještě vedlejší okolnosti, uh, vedlejší faktory, uh, otázka příležitosti a tak dále. Nemůže to být tak zredukováno. K, pokud je o aktiv přenesené působnosti, když se definuje povinnost informovat. Já souhlasím se zpravodajem v tom aspektu, že je třeba eh, přenést diskusy i na všechny zúčastněné eh, účastníky, tak jak je to uvedeno v bodě 1.3 a 25. Musíme zabránit tomu, aby tady byla přílišná zátěž na eh, obchodnicích. Musíme si uvědomit, že ta informace je třeba, aby byla centralizována v agentuře. Aby se také věci nezdvojovaly, aby se nedělaly dvakrát. A v tomto smyslu také vítám pozměňovací návrh 4 pana Chatimerka Kise. A Eh, také já bych rád obohatil formulaci článku 7 odstavce 4. Centralizovat eh, informace v agentuře, to by mm, nemělo znamenat, že jakákoliv jiná instituce, která má přístup k citlivým eh, informacím, nemusí respektovat povinnost důvěrnosti podle článku 9. Tato povinnost musí být splněna všemi těmi aktéry, kteří mají k dispozici takovou informaci. A tato informace by měla být chráněna pro výlučně ta užití, která se týkají eh, legálně definovaného užití či výzkumu. To musí být jasně řečeno v článku 10. Děkuji, pane předsedo. Herr Kollege Balčítis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, aš taip pat norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjim už. Děkuji. Především bych chtěl poděkovat zpravodaji za velice dobře strukturovaný dokument, který zmiňuje všechny hlavní principy budoucího trhu s energií. Také blahopřeji komisi, která velice rychle předložila dokument, který bude mít veliký vliv v budoucnosti. E, e, nečestné praktiky, ovlivňování trhu, to se netýká jenom cen, ale i politických nástrojů, a státy platí 100 milionů eur, prostě protože se nám nepodařilo vytvořit zatím jednotný trh s energií. My e, jsme eh, projednávali dokument týkající se cen potravin a dospěli jsme k závěru, že spekulace e, na, o cenách patří mezi hlavní příčiny nárůstu cen potravin napříč regiony a zeměmi. A totež může platit o cenách energie. Já bych chtěl hovořit spíš o principech, než o tomto konkrétním dokumentu. Je dobře, že tento dokument hovoří o principu transparentnosti, o založení agentury, protože my potřebujeme systém sběru dat a tato data budou velmi důležitá pro budoucnost, když budeme chtít um, si udělat projekci naší budoucí energetické strategie. Dnes musíme připustit, že postrádáme jednotná data a e, vlastně existující data závisí na tom, jak to má zorganizovaný který jednotlivý členský stát, zatímco jednotná data budou velmi užitečná. Kromě toho obchodování s povolenkami eh, CO2, tak tam já mám určité pochybnosti. A my bychom neměli toto nařízení příliš expandovat, a e, e, obejít hlavní otázku, to znamená princip vytvoření jednotného trhu s energií. Pokud se nám podaří vytvořit jednotný, e, jediný jednotný trh, můžeme jej přizpůsobit i principům obchod, trhu, tedy nebo obchodování s povolenkami emisí CO2. A co se týče zneužívání, my máme v Litvě zcela jasný příklad. Uzavřeli jsme jadernou elektrárnu Ignalina a teď platíme za energii víc. To je jasný příklad ehm, jaksi pozice poskytovatele energie, který jaksi to může zneužívat. Dále pak, co se týče trhu plynu. V budoucnu poptávka po plynu půjde jen nahoru a dokument by měl také Eh, zmínit náš cíl vytvořit eh, skupinu pro veřejné zakázky, o které hovořil nedávno pan Buzek. A budeme vždy eh, předkládat další návrhy, abychom dokument zlepšili, ale hlavními principy by mělo být, že v roce 2014 budou eh, zrušené eh, ty eh, energetické ostrovy a bude tedy ten trh jednotný a společný. Děkuji, pane předsedo. Pan stínový předseda za socialisty, pan Svoboda, zde dnes nemůže být. Uh, my spolu nicméně velmi úzce spolupracujeme. Setkali jsme se také s naším kolegou Chaci Markakisem. To znamená, že všechny ty směry, které zde byly zmíněny, my samozřejmě podporujeme. Mohli bychom hovořit o jednotlivých detailech, jaký, na základě níž bychom mohli tento návrh zlepšit. To samozřejmě ano. Ale to co je zcela jasné, na čem se všichni shodneme, je to, že e, toto nařízení je zcela zásadní a nevyhnutelné. Já jsem samozřejmě, e, nebo takový tržní liberál, ale je jasné, že všichni víme, že tam, kde existuje moc a ta se zvětšuje a zvětšuje, tak doch, začíná docházet ke zneužívání a k nekalým praktikám. Já jsem byl s pravodojem, eh, který se týkal, eh, teda pro zprávu, která se týkala právě regulace eh, trhu, která nicméně ale nebyla odsouhlasená. Tady hovoříme o lex specialis a tato lex specialis je z mého úhlu pohledu zcela zásadní a nevyhnutelná. Energetické burzy a burzy pro plynové výrobky nepracují většinou se skutečnými energetickými proudy, ale s virtuálními proudy. Na těchto trzích nemáme pouze makléře a obchodníky s energiemi, ale také banky, které velmi často pracují pro své vlastní zákazníky nebo zastupují různé hedžové fondy a nebo zastupují různé jiné finanční transakce. To znamená, že tady dochází k velkým fluktuacím na trhu. Jde o jasnou skutečnost, že na eh, zliberalizovaných trzích se snižují určité kapacity a to vede k tomu, že cenové fluktuace jsou stále extrémnější. Cenové výchylky a fluktuace, eh, to je něco, co pro cenové makléře samozřejmě je vždy velmi pozitivní, protože oni vydělávají více peněz, ty ceny se navyšují. V roce 2008 například na různých těch spottrzích se cena pohybovala mezi 38 a 2400 eury a mezi 16. a 17. lednem tohoto eh, roku došlo ke čtyřnásobení ceny v průběhu několika hodin. A to pouze z toho důvodu, že eh, velká firma skoupila vše, co mohla a velký poskytovatel služby odešel ze sítě. A tady jde o jasný delikt obchodujících zasvěcených osob, který má dopad na uživatele a proto se tomu musíme věnovat. Proto si myslím, že je toto nařízení zcela zásadní. A jsem si jistý, že i zpravodové a stínoví zpravodové z jiných výborů budou naši práci zohledňovat. Ještě tři připomínky. Pokud by toto nařízení bylo přijato, tak agentura ACER, která již několik týdnů pracuje v Ljublani, tak bude muset dostat dostatečné finanční prostředky, tak aby mohla vykonávat svou práci. Eh, kolega Chacimarkakis hovořil o té problematice spojené s trhy s emisními povolenkami. Já souhlasím s tím, co řekl, protože právě zažíváme to, co se může dít na těchto trzích. Tady dochází opravdu k podvodům, které e, jsou neuvěřitelně velkého měřítka. A proto si myslím, že můžu souhlasit i s tím, co říká kolega Chaci Markakis e, o trhu s emisními povolenkami. Komise vyjádřila eh, nebo vlastně oznámila, že za chvíli bude předkládat nový návrh týkající se MIFIDu. A můžeme si zcela jasně představit, že by to mohl být také dobrý rámec, který by mohl pokrývat tento trh, anebo možná budeme potřebovat lex specialis, a nebo trh s emisními povolenkami zůstane vlastně tím nejlepším prostorem pro všechny podvodníky. Když hovoříme o regulaci, tak vždy automaticky hovoříme také o sankcích a proto je zcela nezbytné, aby sankce byly zharmonizovány i v této oblasti. Jeden kolega z EPP P před chvílí zmínil, že to státy nemají moc rády, že v podstatě my se tady snažíme uvalovat sankce, což spadá do kompetence národních států, ale může se stát, nebo mělo by v podstatě fungovat eh, takové plošné zavedení jednotných sankcí pro všechny členské státy. A proto v tomto smyslu mohu kolegu podpořit. Děkuji, říká pan předseda. Eh, dívám se na hodinky a chci říci, že za chvíli přijde pan komisař, ale ještě dám dvě, tři minuty eh, komisi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Chtěl bych navázat na to, co tady řekl e, zpravodaj i ostatní kolegové a domnívám se, že obecně e, je to krok pozitivní a velice mě těší spolupráce se zpravodajem, která výborně fungovala a děkujeme mu za podporu. Já nebudu zacházet do podrobností eh, v těch bodech, kde jsme zajedno. Spíš se soustředím na ty body, které tady byly zmíněny. To bude asi zajímavější. Spravodaj a další poslanci eh, hovořili o problematice CO2. Mohu vás ujistit, že komise eh, považuje za velmi důležité Eh, že eh, obchodování s povolenkami neprobíhá v, v právním váku a regulace této aktivity je nezbytná. Obchodování s povolenkami eh, bude lépe řídit MIFID než REMIT. A Obchodování s povolenkami to jsou především finanční nástroje a finanční regulátoři asi jsou v nejlepší pozici pro to, aby sledovali, co se eh, na tom trhu děje. Samozřejmě jsme otevření možnosti, aby eh, se, eh, se zabývala obchodováním povolenkami, ale co se týče těch takzvaných designated authorities, tedy kompetentními orgány, a z toho specificky německého hm, problému vytvoření konkrétního orgánu pro transparentnost. V tom souhlasíme s panem Turmesem. My se domníváme, nebo tedy spíš v Evropě, máme eh, orgán, který eh, zajišťuje tedy eh, dohled nad touto aktivitou. Je to taková páteř dohledu nad obchodováním s elektřinou, plynem a podobně a musí pracovat ruku v ruce s kolegy z Regulatory Board ESA. A domníváme se, že je potřeba vyhnout se eh, pasti, do které spadl pan Turmes, nebo které hovořil pan Turmes. Hmm, eh, orgány pro eh, dohled nad trhem s energií musí být především v kontaktu a zajišťovat kontrolu. Co se týče aktů v přenesené působnosti, hovoří se o tom dvakrát v tomto návrhu, v tom našem návrhu. A co se týče eh, revize definicí, eh, tady komise eh, má svou roli formou aktu v přenesené působnosti. Máme to už v nařízení o vnitřním trhu. Tady jak si tento akt nám má umožnit, jak si přijímat správná rozhodnutí. Co se týče licencí, tady jsme poněkud skeptičtější než zpravodaj a domníváme se, že není potřeba zvyšovat administrativní hm, zátěž. Hm, už byla eh, řeč o eh, té eh, registrační, o ustoupení z registrační povinnosti. A co se týče certifikátů, Všichni, kdo patří do odvětví obchodu, vědí, že ty e, certifikáty jaksi nemá smysl prosazovat. Co se týče sankcí, již bylo odvedeno mnoho e, práce e, ze strany kolegů z obchodních trhů. Možná bychom mohli tedy odkázat na způsob, jakým jsou řešeny sankce na finančních trzích. To je možná vhodné řešení i pro plyn a elektřinu. Co se týče pokrytí trhu mimo Evropskou unii, byla řeč o Norsku, to s tím není problém. Švýcarský trh a jeho e, integrace, tam by mm, problém být e, nemusel. My jsme zahájili bilaterální jednání se Švýcary, ale musím říci, že podniky, které obchodují se Švýcarskem, mají oznamovací povinnost, takže možná bychom ten problém mohli vyřešit z druhé strany. Některé eh, podniky se Švýcarskem obchodují, takže se k tomu eh, pak můžeme vrátit. Co se týče možnosti eh, k zastoupení eh, ASER v eh, evropských zemích, tam já bych byl ostražitý. Samozřejmě je dobré mít kontaktní osoby hm, tady v Bruselu a podobně, ale v dnešní době v jaksi komunikačních technologií není nutné otevírat kanceláře všude po Evropě a e, je, můžeme e, e, si ušetřit zbytečné administrativní náklady. Návrh pana Turmese se týká regionálních trhů, to je zajímavé, ale bude záležet na tom, jak to bude formulované. A konečně poznámky pana Vidal Kvadrase. Je potřeba je analyzovat detailně, jsou zajímavé, ale bude záležet na jejich formulaci. Obecně děkuji zpravodaji i vám všem za podporu i za pozitivní přístup k našemu návrhu. Děkuji komise, děkuji hlavně za to, že se opravdu zmínila o všech eh, bodech. Samozřejmě, že najdeme nějaké kompromisní návrhy. Co se týče těch eh, jaksi styčních úřadů nebo kontaktních míst, tak my nechceme, aby tato místa byla ve všech členských státech. My najdeme ta správná místa, eh, kde by se měly nacházet. Také hm, samozřejmě se budeme snažit získat dobře kvalifikovaný personál pro tyto úřady, tady e, v USA je to velmi jednoduché, protože všichni hovoří jedním jazykem, ale e, jak vy vlastně mm, dostanete dostatečně kvalifikovaný personál do takového místa jako třeba Ljubljana. Tam je to trošičku složitější. V Paříži by to bylo jednodušší, ale jinak e, v podstatě děkuji za všechny vaše připomínky. Děkuji. Já vám chci říci, že 19 dubna ve 12 hodin. Eh, to je právě lohuta pro předložení pozměňovacích eh, návrhů. A chci teďka říct ještě jednu věc, aby zítra nedocházelo k nedorozuměním. Co se týče zprávy pana Čičestra, tak tady je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů 13. dubna 12.00. A tímto přecházíme k bodu 17 dnešního pořadu jednání a jde tady o e, návštěvu pana komisaře Güntra Oettingera, který už tu mezi námi je a já ho tímto srdečně vítám. darf den Kommissar herzlich begrüßen in unseren Reihen. Zum Já bych ještě jednou po několikáté rád přivítal pana komisaře u nás. Já si myslím, že není třeba ho nějak dlouze představovat, protože eh, ho všichni velmi dobře známe a tímto bych mu v podstatě předal slovo, aby nás uvedl do debaty. Máte slovo, pane komisaři. Pane předsedo, dámy a pánové, milí poslanci, milé poslankyně. Děkuji za to, že jste mi dali příležitost k tomu, abych se účastnil této debaty. Já bych se s vámi rád podíval na téma následujících měsíců. Rád bych hovořil o těch stěžejních bodech, na které se zaměřuje Evropská komise v souvislosti s energií. 4. února Evropská rada vydal své prohlášení a já bych rád tedy využil tu synergii a tento impuls k tomu, abychom energetický sektor co nejvíce a nejzásadněji změnili. Já si myslím, že není akceptovatelné, aby 15 let poté, co jsme zřídili jednotný evropský trh, eh, tak tento vnitřní jednotný trh stále není jednotným. Stále máme ještě částečné dílčí trhy, stále existuje velmi malá transparentnost, velmi malá konkurenceschopnost nás eh, členské státy velmi často vnímají svoji úlohu v protekci eh, v svých vlastních nebo v obraně svých vlastních trhů v protekcionismu a v subvencích. To znamená, že prosadit vnitřní trh je naším hlavním úkolem. Proto my se také snažíme prosadit právě čtvrt, pardon, třetí balíček pro vnitřní trh. To musíme prosadit. Zatím se to nepodařilo, do leta se tomu budeme věnovat, ale samozřejmě i v druhé polovině eh, roku budeme pokračovat právě v těch oblastech, kde vnitřní trh stále ještě nedosáhl té správné odpovídající míry také chceme zdůraznit tu externí dimenzi. Chceme také společnou energetickou zahraniční evropskou politiku i Evropská komise, i Evropská rada se k tomu vyjádřily a v létě bych se s vámi rád poradil o tom, v čem spočívá nebo kde je smysluplná společná zahraniční politika, protože tady nejde o to eh, nahradit zahraniční politiku členských států. Tady jde o to eh, v podstatě využít ji tam, kde národní státy mají problémy. To znamená tam, kde je výhodnější. A jde samozřejmě o společnou organizaci. Teď mám na mysli například eh, východní Evropu, střední eh, eh, Evropu, Kaspickou oblast a středozemní oblast. Tady si myslím, že právě společná zahraniční politika by byla velmi smysluplná. Od května budeme mít také e, cestovní energetickou mapu pro, pro rok 2050, což je velmi ambiciozní strategie, velmi ambiciozní cíl. Představte si, že jsme v roce, že, bychom, že by to bylo jako kdybychom v roce 1970 připravovali mm, strategii pro rok 2011 tehdy přece Evropa vypadala ještě úplně jinak, měla úplně jiné hospodářské eh, struktury a tehdy v roce 1970 eh, bychom eh, vytvořili něco, co by bylo jaksi naprosto neodpovídající. To se samozřejmě může stát i teď, ale tady nejde o to, jak ta, jaká ta situace bude v roce 2050. To my nemůžeme vědět, jak bude vypadat, ale jde o to, jaká bude naše strategie do následujících let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 tady jde o investice a investory eh, mm, do různých zařízení, eh, úložišť, technologií a tak dále. Tady jde o to, abychom se tedy dohodli, shodli na tom, eh, jakým způsobem my zaručíme nebo poskytneme záruky investorům tak, aby tento sektor mohl počítat s konstantními investicemi. My také připravujeme zátěžové testy. S tím jsme nepočítali, ale je to v každém případě stěžejní téma. Velmi už se spolupracujeme s národními úřady pro jadernou energii, tak abychom vypracovali jasná kritéria. Na základě nich budeme vědět, jakým způsobem bude prováděna kontrola, jakým způsobem bude pro, eh, prováděn dohled a před Vánocem, před následujícími vánočními svátky v tomto roce bychom rádi došli k nějakému závěru, který bychom vám také mohli předložit. V současné době také probíhají jednání, k nímž chceme také přizvat naše sousedy tak, aby se podíleli na těchto zátěžových testech. Máme kontakty s Ukrajinou, s Ruskou federací, e, příští týden budeme jednat se Švýcarskem, také jsme pozvánku poz, poz, poslali Chorvatsku, Arménii, ale i s, e, pozvali jsme mimo jiné i Bělorusko a Turecko, i když nemají žádné jaderné elektrárny, tak, aby tato strategie byla opravdu panevropská a ten přeskum a dohled byl panevropský. Dále samozřejmě se zabýváme otázkou infrastruktury. Po našem prvním sdělení na ponzim budeme mít nové nástroje pro sítě TEN a také nové informace pro nové nařízení TEN. My potřebujeme samozřejmě podporu a novou výstavbu infrastruktury a infrastrukturní sítí a to, to je v každém případě pro nás těžení téma. Stejně jako z navýšení energetické účinnosti, proto máme také strategii 2020, a závazně v tuto chvíli eh, se zamýšlíme jen na určitá opatření, ale od roku 2020 se tato závaznost ještě rozšíří. Dále potřebujeme účinnější budovy a na to se také velmi soustředíme. My potřebujeme nové podněty, nové impulzy pro trh, potřebujeme také příkladné pilotní programy a jde o to také, aby se nám podařilo tuto účinnost minimálně u 12% úředních státních budov dokázat. To znamená, že 12% všech těchto budov, které jsou ve státní správě, by mělo být tím pilotním programem pro navýšení energetické účinnosti. Tady si myslím, že by mělo docházet eh, k investicím, které by dosahovaly 5 každým rokem. To znamená, že za několik let bychom mohli dosáhnout eh, jasných cílů. Nicméně, myslím si, že tady budeme potřebovat trošičku rychlejší postup. To znamená, že členské státy by se měly zavázat k tomu, že každým rokem provedou sanaci 3% veřejných budov. A tady si myslím, že to by mělo být závazné a to by nám mohlo opravdu velmi zásadně pomoct. Prostředky, které budeme investovat do eh, tohoto projektu, budou velmi smysluplné. Bude to velmi smysluplný výdaj. Nevždy výsledky budou jednoduše měřitelné. Je velmi důležité, abychom od roku 2014 právě energetickou účinnost vnímali jako naprosto stěžení bod. V posledních desetiletích jsme hodně investovali, ale velmi často šlo spíš, eh, velmi často šlo více o štukování nebo ochranu historických památek. Eh, velmi často eh, se jednalo o opatření, která neměla v podstatě vůbec nic co dočiní s energetickou účinností, protože energetická účinnost není atraktivní, protože je těžko měřitelná. E, energetickou účinnost nevidíte na vlastní oči a proto, to, proto byla velmi neatraktivní a proto já bych byl velmi rád, aby právě sanace, sanace budov, budov byly stěžejním tématem pro e, dosahování cílů právě naší naší energetické strategie. Co se týče smart grids, těch chytrých sítí, evropská infrastruktura, infrastruktura je velmi důležitá. Já teď eh, nehovořím o offshorech pouze. Myslím si, že my bychom si měli uvědomit, že tady důležitá, důležité je právě to slovo inteligentní. To znamená inteligentní sítě, inteligentní distribuce a to nesmíme podceňovat. Proto hovoříme o smart grids, o sdělení ke smart smart grids. Tady je třeba zavést jasné technologické standardy, tady je třeba zajistit ochranu osobních údajů pro uživatele, tady jde o investice, podněty, dotace. A jde samozřejmě také o výzkum a vývoj nových systémů. A jde také samozřejmě o nový rámcový program pro význam. A dále, co se týče obecně eh, výzkumu, tak já jsem v kontaktu s vašimi kolegy a e, chceme zajistit, aby v dalším rozpočtovém období bylo zásadně navýšeno množství prostředků, které půjdou právě do výzkumu v, e, v oblasti energetických technologií, hlavně co se týče teď e, ukládání energie a to si myslím, že je taková naše achilová pata, protože tady postupujeme velmi, velmi pomalu. My musíme najít nějaký způsob ukládání čerpání energie. Před půl rokem se hovořilo o směrnici o bezpečnosti pro, eh, nebo o směrnici, která měla poskytnout záruky pro dostatečné množství poskytovaného plynu. Tady ale nejde o to navýšit závislost. Tady jde o to, že plyn potřebujeme. Samozřejmě plyn potřebují domácnosti, potřebují firmy, průmysl a já jsem si jistý, že právě větší a lepší výzkum v oblasti ukládání energie, to by mohlo být řešení, kdybychom dosáhli opravdu 30 denní možnosti uložení energie, tak to by mohlo být opravdu řešením. Eh, hovořím o, o nových eh, eh, bateriích, hovořím o ukládání vodíku, hovořím o dalších podobných tématech. Teď hovořím, teď bych se rád dostala k plynu, k ropě a k přílivové energii. Tady si myslím, že stále existují velké mezery v právním základě. Tady potřebujeme lepší evropské standardy. A to jsou v podstatě takové ty nejdůležitější body, kterým se chceme věnovat, e, u kterých chceme dojít k jasným závěrům do konce tohoto roku. A já samozřejmě budu velmi rád, pokud budeme nadále bilaterálně spolupracovat. Děkuji, děkuji. Herr Kommissar, wir haben jetzt... Děkuji, pane komisaři. Máme čas do 17. hodiny takže pokud chcete slyšet odpovědi pana komisaře, tak je třeba se soustředit na otázky e, konkrétně e, vypustíme mm, všechna poděkování a soustředíme se prosím na otázky, protože my jsme rádi, že pan komisař je tady, už jsme mu bohatě poděkovali a já bych opravdu rád, abych abychom se soustředili na otázky, tak aby pan komisař mohl odpovědět. Eh, ano, rozhodně můžeme pochválit eh, pana komisaře a on to ví, takže já se eh, budu věnovat eh, přímo této věci, nejenom proto, že se věnoval těmto otázkám, ale byla to velice kompletní, eh, kompletní vize do budoucna v oblasti energetiky. První věc, eh, komisař hovořil o možnosti vnější energetické politice v řadě oblastí. Taková iniciativa bude rozvíjena generálním ředitelstvím energetika uvnitř komise. Nezapomínejme, prosím, že tady bude situace, ve které komise eh, pardon, výbor pro zahraniční věci bude také se věnovat této nové dimenzi. A to je pro nás velmi důležité. Já bych chtěla také hovořit ještě o tomto. Nedávno ve Štrasburku bylo společné usnesení o Eh, důsledcích zemětřesení a tsunami a přírodních eh, katastrofy ve Fukushime. A usnesení nakonec nebylo v konečném hlasování schváleno. Nicméně když si prohlédneme hlasování a podíváme se na různé aspekty tohoto usnesení, eh, přece jen z toho můžeme vyvodit určité informace pro eh, komisi a komise z toho vidí, co si myslí eh, parlament v celé řadě velmi důležitých otázek. Za prvé, je třeba provést řadu testů, jako například zátěžových testů, jaderných elektráren a parlament se domnívá, že tyto testy musí být povinné a že musí být stanoveny, stanoveny společná, stanovena společná kritéria pro tyto zátěžové testy. Za druhé, Musí to být eh, aplikováno také na sousední země v rámci dohody, eh, kde buď existují nebo se staví jaderné elektrárny. Za třetí, jaderná energie je jistě nutná, eh, o tom teď nediskutujme. Je to také pro parlament jasná věc. Obnovitelné zdroje energií nad 20 v roce 20 eh, nevypadají reálně. A konečně myslím, že eh, projekt ITER musí pokračovat eh, a být financován a myslíme si, že to je zcela jasně velmi důležitý projekt pro Evropskou unii, i pro budoucnost eh, energie v celém světě. Děkuji za pozornost. Bubinská. Paní Bubinská. Eh, thank you very much. I want to address... Děkuji mnohokrát. Já se chci věnovat stejným otázkám eh, jako, co víte, jak víte tedy ve Štrasburku v hlasování o usnesení o Fukušimě nedošlo k dohodě. Šlo tam o vůbec o bezpečnost energetické politiky. A já bych se vás chtěla zeptat, co si myslíte, že by měly být další kroky eh, pro posílení evropské politiky eh, v oblasti bezpečnosti atomové energie. Ano, zátěžové testy, to je v pořádku, ale jaký bude další krok? Protože eh, to kdy to znamená klíčovou otázku. Co plánuje komise? Co si myslíte, že můžeme udělat, co můžete vy udělat a co by mělo být uděláno? To je určitě otázka, která se bude řešit během polského předsednictví. Druhá otázka. Hovoří se o financování infrastruktury a já se vás ptám, máte nějaké představy, jaké nástroje by měly být použity pro zajištění toho financování. Mělo by to být odlišné, měly by to být samostatné nástroje eh, než financování infrastruktury, tak jak se to používá například eh, ve fondech pro infrastrukturu, v politice soudržnosti. A co například o diverzifikaci dalších finančních nástrojů? Děkuji. Kolega Belec. Dank u wel, eh, voorzitter, uh, meneer de commissaris. Eh, ik heb met veel belangstelling. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, s velkým zájmem jsem, jsem četl vaše interview v časopise Spiegel a mm, také o, jsem zaznamenal rychlý přechod na obnovitelné zdroje energií a také otázka skladování energií v bateriích a v dalších možnostech. A pak je tady další otázka infrastruktury e, e, tedy ty dálnice, po kterých by energie z obnovitelných zdrojů mohla být přenášena ze severu na jih, z jihu na sever a tak dále. A teď se chci věnovat tomu podstatnému na našem programu. Bude to určitě těžké, bude to velice těžké jít eh, pozemní cestou, i když eh, máme eh, k dispozici, dispozici určité finanční prostředky. Bude to opravdu velice těžké a také tady bude reakce občanů, takže já se ptám, jaké jsou možnosti v rámci evropského rozpočtu, abychom pracovali na pilotních projektech, které by umožnily podzemní cestu. Ptám se, zda již byly provedeny pilotní projekty a finanční prostředky Eh, co si myslíte o takových možnostech, eh, které jsou v některých členských eh, státech a sice, že je to otázka urania, uranu, promiňte, uranu, který je používán v jaderných elektrárnách, že by mohla být uvolena dáně na urána, že by se pak toto mohlo, ten výnos by se mohl použít na propagaci obnovitelných zdrojů. Děkuji. Další řečník. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας κάνω τρεις ερωτήσεις. Děkuji, já mám tři otázky. Pokud jde o financování infrastruktury, toto je moje první otázka. Velice atraktivní e, zdroj jsou project bonds bondy na konkrétní projekty, které by mohly financovat eh, infrastrukturu v oblasti energetiky a mohly by to pocházet tedy ze soukromých zdrojů. A v roce 2014 by taková iniciativa mohla fungovat. Já si myslím, že to už je příliš pozdě, abychom mohli pokročit eh, s tímto zdrojem financování. Bylo by možné zvážit možnost postupovat rychleji, alespoň pokud jde o použití v oblasti energetiky, aby se takové project bonds eh, využily pro financování infrastruktury, aby to bylo co nejdříve. Dále počítáte s rejstříkem Eh, soukromých zdrojů dodávání energie, eh, které existují v EU, kromě obnovitelných zdrojů. Máme tady samozřejmě eh, plyn, máme na jihu ve Středomoří určité kapsy, ve kterých se nachází plyn. Říká se, že Německo má 3 triliony metrů krychlových eh, plynu Eh, na svém území. Takže EU vlastně na svém území má vlastní zdroje, má vlastní fondy. Mohlo by si udělat takový určitý rejstřík či přehled toho, co je k dispozici. A dále, eh, hovořili jste o zátěžových testech, eh, o, atomových elektrárnách a nehovoří se o Rumunsku, o Černa Bonda, které, které funguje už od roku 1980, kde jsou tři reaktory, které stále fungují. Můžete se k tomu prosím vyjádřit? Další, paní Nibla. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, mám tři poznámky. Za prvé se chci připojit k tomu, co tady již říkali eh, kolegyně. Eh, minulý týden jsem se účastnila rozpravy od začátku do konce usnesení nebylo přijato, eh, usnesení o Fukushimě a všichni, kdo se přihlásili do rozpravy bez ohledu na jejich politickou frakci, vás podpořili, co se týče vaší snahy určit co nejpřísnější bezpečnostní normy pro jaderné elektrárny v Evropě. A to si myslím, že je politický signál ze strany Evropského parlamentu a, a Eh, takže i když se nepodařilo eh, usnesení přijmout, tak prosím, abyste to vzal na vědomí. Za druhé jste hovořil o cestovní mapě energetiky do roku 2050 a o té externí dimenzi. V této souvislosti bych chtěla připomenout projekt Desertec pro severní Afriku že by se v severní Africe produkovala energie pro evropský prostor. To si myslím, že by měl být evropský projekt, mělo by se to stát evropským projektem. Vidíte to stejně? A jaké e, iniciativy přijala komise v tomto směru, aby se dezertek tedy eh, realizoval. Nebo, eh, a konečně je řeč o vnitřním trhu energie. Vy jste, tím jste začal, že neexistuje skutečný eh, jednotný trh energie, protože v jednotlivých členských státech zůstává určitá jaksi protekcionistická ochrana vnitřních tr- vnitřního trhu. Samozřejmě existují soukromé podniky, ale také státní monopoly v některých státech. A tak bych byla ráda, kdybyste zase zasáhli proti státním monopolům spolu s kolegy z komise. Děkuji, paní Cavalio. Thank you very much, chair. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. A chtěla bych poblahopřát komisi za iniciativu Mezinárodní dimenze eh, energetiky a chtěla bych podpořit eh, kolegyň de Castillo, eh, která Eh, vede výbor na toto téma, ale chtěla bych taky zmínit význam Atlantické fronty eh, v této dimenzi, a to jak severní, tak jižní. Eh, dodávky tekutého zemního plynu ze západního pobřeží Afriky je velice důležité. A za druhé, velice mě těší, když říkáte, Eh, že eh, je, chcete zvýšit eh, rozpočet pro energetický výzkum. To je velmi důležité, protože potřebujeme hlavně pilotní a demonstrační projekty v oblasti energetiky a na to by se nemělo zapomínat, že to je opravdu veliká, veliká priorita ty pilotní, pilotní projekty v, v programu výzkumu nové generace. A chci se zeptat, jestli nám můžete dát pár informací o demonstračních projektech eh, posledních šesti nebo sedmi CCS, jestli ehm, mají problémy, jak postupují, jestli nám tedy můžete říci eh, něco o těchto věcech. Děkuji. Děkuji. Já bych eh, rád vysvětlil, jak my tady vlastně eh, pracujeme. Eh, pořadí řečníků se opravdu řídí tím, kdo se přihlásil dříve, takže opravdu je to po pořadí. Takže pane Goebbelsi, teď máte slovo vy. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já se musím přiznat, že cestovní mapa pro rok 2050 je něco, eh, čemu já moc dobře nerozumím. Myslím si, že je dosti absurdní předvídat to, co se stane od této chvíle do roku 2050. Já si myslím, že tady je to trošičku více takové to wishful thinking. Eh, v podstatě vy hovoříte o výzkumu technologií a vývoji, ale <laughs> technologie se každých několik let zásadně změní. A to jsme mohli samozřejmě vysledovat v posledních letech. Já nevím předvídat, tak to do budoucnosti je dosti složité. E, nicméně komise se velmi jaksi ráda zabývá těmito předpověďmi do roku 2050 například. E, a kdo z těch dnes přítomných bude v roce 2050 u toho, aby přeskoumal, že to, co jsme si stanovili, bylo opravdu eh, splněno. Kdo bude u toho, aby se, aby v podstatě zhodnotil, eh, z čeho bylo dosaženo a čeho ne. Svět se opravdu zrazantně mění. Po Fukušimě je také celý svět naprosto jiný. Ve chvíli, kdy vám exploduje eh, velké úložiště metanu, tak eh, se všechno také změní. Změní se energetická politika a jiné. Po Fukushimě se Spolková eh, republika rozhodla, že pozastaví činnost některých jaderných elektráren. Ale je pravda, že například Spolková republika se z vývozce stala dovozcem energie a to samozřejmě je velmi problematické pro zbytek eh, Evropy eh, uvidíme. Ve chvíli, kdyby příští léto mělo být opravdu velmi, velmi teplé, tak já nevím, jak my zajistíme dostatečné množství dodávek energie. To uvidíme. Pane komisaři, vy byste se měl zaměřovat na to, co se stane zítra a pozítří. Já bych rád, abyste se zabýval tím, jakým způsobem bude eh, vůbec přenášena a přepravována eh, energie z obnovitelných zdrojů energie. Jak navýšíte kapacitu ukládání energií? Pane předsedo, ještě jednu věc. Eh, my teď tady hovoříme o nové strategii pro energetický sektor a jak to bude kompatibilní s vnitřním trhem? Další řečník. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti. Mm, děkuji, pane předsedo. Já bych eh, především eh, chtěl poblahopřát k implementaci třetího energetického balíčku. Myslím si, že tento balíček bude mít veliký vliv pro Německo i pro energetickou efektivnost. Eh, řada členských států tento projekt neaplikovala a to trvá několik let a Evropská komise eh, by eh, měla vyvinout politický tlak tak, aby všechny členské státy eh, jaksi aplikovali ta pravidla eh, energetické efektivnosti. A od roku 2014 eh, by mělo dojít k mm, aplikaci externí dimenze energetické politiky. A já se chci zeptat, jak chcete implementovat strategii obrácených toků. Další otázka se týká směrnicí o e, skladování plynu, o, o plynových rezervách. Říkáte, že je potřeba mít e, rezervy na 30 dní. Ovšem, to, je, to vyžaduje obrovské finanční prostředky. Nemyslíte si, že e, výbor pro plynové trhy zakázky by mohl také víc zapojit do tohoto projektu, tak abychom mohli nakupovat trh na mezinárodních trzích, protože v tuto chvíli členské státy jsou poměrně rozdělené. Nakupují eh, plyn jednostranně a některé třetí státy potom z toho eh, těží. To bychom asi měli změnit. Děkuji. Kolega Bütikofer. Pan Bütikofer. Děkuji, pane předsedo dovolte mi, prosím, abychom opravdu, abych mohla aspoň na chvilinku mohl panu komisaři pogratulovat za to, že je stále ambicioznější a je opravdu ambicioznější než jeho předchůdce. Dobrá, dobrá, takže to, to, to v podstatě nebylo takové to um, slušnostní poděkování, to bylo něco jiného, ano, takže povoleno a posteriori také. Nicméně, já bych řekl něco proti tomu, co se teď velmi často traduje. Eh, Spolková republika Německo nebude v budoucnosti nebo v té nejbližší budoucnosti dovozcem energie, tak jak se teď říká opravdu to není pravda a já si myslím, že my bychom se nejdříve měli věnovat těm faktům, než tomu, co se někde jen tak říká. teď něco k tomu, co jste říkal. Nezávisle na těch zátěžových testech, Myslím si, že v tuto chvíli již můžeme říci, že jaderný odpad, který byl mimo jiné dočasně skladován ve Fukušimě, je problémem. My musíme být praktičtější, musíme najít tady nějaké lepší, nějaký lepší způsob skladování jaderného odpadu. Nemůže to být to mokré nebo chcete-li vlhké uskladnění, musí to být jiný způsob. Dále, co se týče skladování energie v rámci vašeho energetického plánu, vy jste hovořil o některých bodech, ale to, co potřebujeme, jsou legislativní návrhy. A ty legislativní návrhy potřebujeme ještě před začátkem tohoto léta, tak abychom v první polovině roku 2012 za dánského předsednictví mohli tyto návrhy prosadit. A za třetí, energetická cestovní mapa. Bylo by velmi dobré, kdyby poté eh, vymyslel eh, scénář, podle něhož by ještě více, nebo řekněme až do 100% byly podporovány obnovitelné zdroje energie. Co se týče výzkumu, ano, my si myslíme, že je důležité, abychom podporovali výzkum v energetickém sektoru, ale prosím, podpořte i nás, ve chvíli, kdy rozhodujeme my o investicích, protože je v první řadě důležité je dobře nasměrovat. Paní Tykal? Domnule președinte, domnule comisar. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Chtěla bych říci, že v roce 2020 pouze 1% budov budou nové budovy, 99% budov budou budovy existující staré. A e, směrnice o energetické efektivnosti budov zdůrazňuje investice do bydlení. A co se týče veřejných institucí, tam jsme řekli, že od roku 2019 spotřeba energie těchto veřejných budov by měla být 0%. A žádali jsme, aby byla přijata opatření, tak aby technické systémy budov byly energeticky efektivní. V roce 2008 22 členských států byly státy, které neaplikovaly směrnici EPPD z roku 2002. Jaká je situace dnes? Říkáte, že budeme více investovat do energetické efektivnosti budov od roku 2014 a členské státy mohou využít při, přidělené při, prostředky do 100%. E, do těch 100% se počítá i bydlení? protože v tuto chvíli existuje 4% eh, práh efektivnosti eh, obytných budov a v roce 2020 99 budov budou budovy stávající a budou to budovy obytné. Ta, a kromě toho se chci dotknout otázky metodiky výpočtu eh, norem energetické výkonnosti. Tato metodika kterou vyžaduje směrnice EPPD. Eh, se chci zeptat, jestli bude dodržený harmonogram, vzhledem k tomu, že parlament má eh, eh, schvalovat tyto aktiv přenesené působnosti. Ještě deset dalších se hlásí a opravdu musíte být struční. Paní Matias. Děkuji, pane předsedo. Já půjdu přímo k věci. První moje otázka se týká infrastruktur a je to velmi konkrétní otázka. E, předseda komise ohlásil ve svém prvním e, projevu, že euroobligace budou motorem Eh, obnovení evropské energetiky. Tak se chci zeptat, zda došlo k nějakému pokroku v této oblasti, nebo jestli je nějaká naděje do roku 2014. Za druhé, mm, otázka ohledně zátěžových testů. Viděli jsme, že eh, Eh, Fukushima už byla zařazena do sedmé kategorie eh, závažnosti havárie a chci se zeptat, zda jsou brány v úvahu eh, takové věci jako povinný charakter testů a, a jejich jednotný charakter a podobně a jaké závěry můžeme vyvodit z třeba z provizorního nebo definitivního uzavření e, elektráren, které ty zátěžové testy nesplní, nebo jaké závěry v této oblasti tedy vyvodit. Čili ono to může mít mnoho e, ponaučení, e, ty zátěžové testy a my sami jsme vystaveni zátěžovému testu, protože Eh, se stále prezentují zátěžové testy jako zázračné řešení. Eh, a poslední otázka eh, se týká efektivnosti. Velice vítám cíl stanovený pro 2014 u veřejných bodov, ale energetická efektivnost existujících budov by někdy tam by stačilo aplikovat již existující legislativu. Musíte hovořit opravdu kratší dobu než dvě minuty, protože my chceme i slyšet odpověď, nebo ne? Paní kolegyně, to já? Grazie. Evidentemente bisogna chiedere la domanda prima di ascoltare. Děkuji. Nejdřív je samozřejmě třeba položit otázku a pak vyslechnout i odpověď komisaře. Je tady několik témat, které již zaznělo, především vnitřní trh. Myslím si, že vnitřní trh s energiemi není ani dostatečně integrován, ani dostatečně otevřen. Za druhé balíček energetiky. E, chtěla bych vědět, co je možné udělat, aby tento trh se opravdu otevřel. E, nejen z jedné země do druhé, ale také v zemích, kde existují nové společnosti. Pokud je o energetickou účinnost, hovořili jste o závazných aspektech, pakliže se nepostupuje dost rychle před v některých sektorech, v některých odvětvích veřejných služeb. Průmyslové Průmyslová odvětví, která spotřebovávají hodně energií, se dostatečně nepokročilo. Nám se zda je možné stanovit závazné cíle u takových odvětví. Chtěla bych také, eh, abychom se k této věci vrátili. Kolegyně hovořila o dezertek. Eh, v rámci Eh, vývoje v zemích Středomoří, není možné navrhnout nějakou větší energetickou spolupráci? Abychom nemysleli pouze na to, co je eh, v podzemí, ale jaké zdroje jsou nad zemí, například sluneční zdroje. Děkuji. Kolega Henčů. Děkuji. Jenom stručná otázka aby se všichni dostali ke slovu. Strategie a politika Evropské unie jsou velice důležité. Máme tady eh, stanovený termín v roce 2020. Myslíte si, že členské státy EU budou moci eh, věnovat do energetické oblasti dostatek eh, finančních prostředků, také například v oblasti obnovitelných zdrojů? Děkuji. De Angelis, Pan De Angelis, prosím, děkuji. Grazie. Děkuji. Jenom stručně, myslím, že po eh, nehodě v elektrárně Fukushima musíme přemýšlet o energetické politice a o strategii. Máme tady samozřejmě stanoveny své společné cíle. Pane komisaři, nemyslíte, že přišel čas abychom si stanovili vyšší eh, cíle i v krátkodobém výhledu v oblasti eh, obnovitelných zdrojů energie, eh, v oblasti čistých energií, bezpečných energií? Druhá otázka. Kdo bude mít za úkol provádět zátěžové testy? aby to bylo skutečně nezávislé. U zařízení, eh, které neprojdou takovými zátěžovými testy, které v nich neobstojí, co se u nich stane? Prosím, informujte nás také o výsledku těchto testů. Děkuji, pane předsedo. Eh, k těm zátěžovým testům Pane komisaře, já myslím, že je třeba, abyste se opíral o specializované národní orgány, které mají e, velmi vysokou úroveň. Neberte to e, nijak vážně, ale já myslím, že komise není ani nezávislá a e, nemá ani pravomoce, aby posuzovala tyto testy. A já mám ještě otázku k infrastrukturám. Máme zprávu Teď probíhá slyšení a já se ptám, nemyslíte si, že by bylo dobré na evropské úrovni uvažovat o infrastrukturách, o eh, financování, vlastnictví, o inteligentních sítích eh, a přemýšlet také o eh, inteligentním financování, abychom tady měli určitou solidaritu zásobování všech spotřebitelů, ať jsou kdekoliv na území EU. Děkuji, paní Jordan Sisli. Spoštovani gospod komisar, omenili jste, da připravujete energetiku. Děkuji. Pane komisaři, vy jste hovořil o cestovní mapě 2050 a o práci na ní. S jakým scénářem počítáte v souvislosti se snižováním emisí skleníkových plynů? bude to cíl cestovní mapy 2050, protože já právě dostávám spoustu pozměňovacích návrhů k mé zprávě a moji kolegové si myslí, že toto snížení by mělo převyšovat podíl 20% také si myslí, že podíl obnovitelných zdrojů energie by měl být také vyšší než 20% do roku 2020. Myslíte si, že energetický sektor by mohl být trošičku ambicioznější? A to samozřejmě se týká hlavně investic. Děkuji, pan Werner Lange. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dvě otázky nebo oblasti otázek. Co se týče těch eh, zátěžových testů. Budeme také zohledňovat výbor pro bezpečnost ve chvíli, kdy hovoříme také o bezpečnosti v souvislosti s eh, haváriemi letadel a potopami. Dále eh, v usnesení parlamentu jsme se shodli na možnosti zamýšlení se nad novým moratoriem pro jaderné elektrárny jaké k tomu zastáváte stanovisko vy. A za třetí, eh, co si myslíte o novém zdanění CO2, o kterém se bude hovořit zítra v komisi? Paní kolegyně Karins? Děkuji. Pane komisaři. Bezpečnost jaderných elektráren. Vy jste eh, říkal, že jednáte s našimi ruskými a běloruskými sousedy, ale ta otázka je, jak vy zaručíte, aby naše vysoké standardy splňovaly i naši východní sousedé. Frau Herzog, Entschuldigung. <laughs> Paní Děkuji, eh, pane komisaři, že k nám chodíte často, přestože to s námi nemáte lehké, ale je to takové osvěžující pro nás mm, i, i pro vás. Eh, já, já mám pár otázek. Za prvé, za polského předsednictví eh, bude probíhat schvalování víceletého rámce. Jak se chystáte v rámci víceletého finančního rámce z, pokusíte zvýšit potenciál energetických otázek. Jak, jak s tím chcete pomoct? Moje druhá otázka je snažší. Potud, pokud víme do konce tohoto roku, do koncem roku 2011, Azerbajdžán rozhodne o e, projektu, který je významný v souvislosti s projektem Nabuko, čili koncem tohoto roku bychom mohli očekávat projekt, který bude lepší pro Evropu. Třetí otázka se týká jádra. My jsme přijali směrnici o jaderné bezpečnosti, ale Španělsko, Bulharsko a Francie to uh, zač, zatím Eh, ne, ne, ne, nevím, jestli aby to neaplikovali do své legislativy. A to zrovna některé z nich jsou velice eh, silně dotčeni touto otázkou, takže by asi bylo dobré eh, některé provést změny zvlášť po zátěžových testech. A jsou, jedná se především o státy, které v rámci svého energetického mixu nejenom nechtějí omezovat jadernou energii, ale také e, nechtějí omezovat dovozy jaderné energie. Takže já se ptám, jak můžeme dosáhnout toho, aby e, státy, které se rozhodnou e, nezvolit jádro, aby také nemuseli dovážet elektřinu z jádra. Děkuji. Výborně, já vám všem srdečně děkuji a v tuto chvíli předáváme slovo panu komisaři, aby odpověděl velmi přesně na otázky od 20 kolegů. Pane předsedo, dámy a pánové, může směrnice o jaderné bezpečnosti, která byla přijata v roce 2009, tak i jakým způsobem tedy může zaručit bezpečnost? Eh, Evropské členské státy měly rok na to, aby tuto směrnici a ustanovení z nich zapracovali do svých eh, národních systémů. Ty členské státy, které tak neučinili a neučiní, budou muset čelit jasným dopadům, které vyplývají z tohoto porušení, protože tady eh, dochází u některých eh, ke spožděnému, ke spožděné aplikaci či k nedostatečné implementaci a to samozřejmě nese sebou jasné důsledky o tom budeme v každém případě eh, hovořit. Eh, samozřejmě, jasné důsledky to má. My budeme ještě dále hovořit o různých pozměňovacích návrzích a o možnostích zlepšení, ale je, je jasné, že eh, vyhořelé palivo nemůže být v blízkosti jaderných elektráren, protože tam představují vysoké bezpečnostní riziko. To znamená, že potřebujeme bezpečné úložiště pro toto vyhořelé palivo a přesně na to se zaměřuje směrnice. Hmm, co se týče ITA, tak já chci říci, že mým cílem bude, aby prostředky ITRE se soustředili na výzkum a aby nebyly snižovány. ITRE to je samozřejmě eh, globální projekt. Takže eh, omlouvám se, bylo to ITER, ne ITRE. Takže u ITER nemůže docházet ke snižování. To znamená, že tady hovoříme o rozpočtové politice, o eh, rozpočtových pravidlech. Eh, nicméně samozřejmě my, my jsme v podstatě hovořili se Spojenými státy americkými, s Čínou a hovořili jsme o tom, zdali Evropská unie vůbec se ještě hodlá nějakým způsobem aktivněji angažovat. ITER nemá žádnou uh, žádný jasný finanční základ, nicméně mělo by se tak stát v nejbližší budoucnosti. Co se týče těch, z, eh, z těch zátěžových testů, tak to samozřejmě není recept a řešení pro všechno. Ale já říkám teď otevřeně, já si myslím, že je lepší udělat zátěžový test, než neudělat nic. Ve chvíli, kdyby zátěžové testy nebyly navrženy a nebyly odsouhlaseny, tak bychom v každém případě měli k dispozici méně informací, než budeme mít s těmi výsledky zátěžových testů. my se právě teďka eh, zaměřujeme hodně na, ty, eh, na ta kritéria kontroly, přeskumu a dohledu eh, a o těch kritériích budeme samozřejmě ještě jednat a budou odsouhlasena a my budeme také zaručovat jasnou transparentnost, protože ty zátěžové testy budou mít výsledky, které budou transparentní a které nebudou skrývány veřejnosti nebo před veřejností. My chceme co nejvyšší bezpečnostní standardy, samozřejmě. Ale co vlastně znamená nejvyšší standard? To je velmi těžké stanovit, co je nejvyšší. Co se týče například zemětřesení, eh, eh, rizika a nebezpečí zemětřesení, tak to samozřejmě tady budeme moci plnit ten, ty nejvyšší standardy. I co se týče například eh, eh, potop, tak tady také. A tady si myslím, že můžeme předložit a navrhnout jaksi konkrétní, eh, eh, konkrétní návrhy, například chladící systémy také, eh, dále agregáty pro nouzovou energii také, tady můžeme být dosti konkrétní z mého hlediska jsou toto témata, která mají své řešení. Co se týče například eh, letadlových eh, eh, havárií a jiných, tak tady nevím, zdali zdali všechny členské státy budou splňovat ty nejvyšší standardy, protože je jasné, že například ve chvíli, kdyby mělo dojít k takovému útoku, jako například v roce 2001 v New Yorku, eh, to znamená teroristický útok, tak eh, v souvislosti nebo s přihlednutím k tomuto útoku, tak eh, je jasné, že žádná elektrárna v podstatě není v bezpečí. Žádná elektrárna na světě není eh, v bezpečí. A a teď v podstatě je e, na nás to rozhodnutí, zdali toto riziko my podstoupíme, zdali ho budeme akceptovat. V každém případě je to zodpovědnost a rozhodnutí, které musíme přenechat e, členským státům jednotlivě, protože e, my do tohoto nemůžeme zasahovat. V Lisabonské smlouvě je to také jasně řešeno, co se týče energetického mixu. Evropská unie má eh, velmi velké eh, pravomoci, ale co se týče energetického mixu, tak tady nejvíce pravomocí a kompetencí mají národní státy samotné. Poté, paní Hercog, vaše otázka. Přijde, a určitě přijde pokud by byl navržen zákaz dovozu energie z jaderných zdrojů, ale víte, ona neexistuje německá energie, neexistuje lucemburská energie, existuje energetický evropský trh. Pořád sice existuje velmi málo těch společných článků, těch spojovacích článků, ale všichni máme tu společnou vůli vytvářet vnitřní trh, posilovat naše kapacity. A ve chvíli, kdy eh, budeme toto dále provádět, tak energie půjde eh, ze Španělska do Francie, z Francie do Německa, z Čech do Německa a naopak. Eh, v podstatě nebudete moci rozdělovat tu energii. Tady budeme mít dlouhodobě sebe smlouvy. Nebo energie z jádra, energie z uhlí, nebo když někdo nebude chtít eh, energii z, z větrných eh, elektráren, tak to bude velmi eh, složité, protože tady hovoříme o samotném principu Evropské unie, protože nelze se soustředit pouze na obchodování například s automobily nebo s automobilovými vraky. Musíme to aplikovat samozřejmě i pro energetický sektor. Samozřejmě musíme vyvážet hlavně bezpečnost, ale nejde o to, nebo nemůžeme zakazovat dovoz z jaderných zdrojů. Co se týče Turecka a Ruska, já jsem si jistý, že tyto státy budou chtít při eh, budování svých elektráren dodržovat ty nejvyšší standardy, například Kaliningrad eh, když budete chtít prodávat nebo, když budete chtít prodávat nebo kupovat energii z těchto elektráren eh, v, v Kaliningradu, tak eh, to bude něco, co budeme vši, přece všichni chtít. My budeme chtít prodávat energii do Ruské federace. To znamená, že nejde tady eh, o to, že budeme zakazovat nějaké eh, dovozy. Takže ta otázka je zaručit zásadní bezpečnost, tak abychom mohli obchodovat. Tady ten máte přece otázku Litva, Kaliningrad, Pobaltí a tak dále. Desertek. Další téma. Takže o co se tu jedná. bez anebo s občanskou válkou. My se musíme hlavně soustředit na spolupráci. My si musíme postavit tu otázku, zdali zemědělské výrobky ze středozemí budeme v našem společenství akceptovat. Takže ve chvíli, kdy hovoříme i o pracovních místech těch, kteří pracují v zemědělství v Itálii nebo ve Španělsku, to je přece také napojeno na otázku energie. Maroko, Mauritánie, Libie a další. Pokud tyto státy používají nějakou energii, tak je to energie, která pochází z ropy. Což u nás v podstatě už 25 let eh, neexistuje nějaké elektrárny, které by vyráběly eh, energii z ropy. To přece u nás už dlouho, dlouho není. To znamená, když hovoříme o energiích a o surovinách, tak přece ten, kdo má vítr, tak bude využívat vítr, ten, kdo má slunce, bude využívat eh, slunce. A ropa bude využívána pro chemický průmysl a pro jiné účely. Nebude přece spalována kvůli výrobě energie. Ale ale sam, samozřejmě je pravda, že tady existují zásadní eh, cenové rozdíly. Ty rozdíly můžou být až 3 centy mezi energií, která je vyráběna z obnovitelných zdrojů energie a z ropy například. Ale samozřejmě eh, já chci eh, upozornit na to, že to je citlivé téma, hlavně pro Německo, protože například Eh, když máte například nějaké eh, fotovoltaické panely, tak ty vyrábí také pouze určité množství energie. A je pravda, že eh, třeba severoafrické eh, státy nebudou mít zájem o takovýto druh energie. To znamená, že jde o to, abychom také eh, se zamýšleli nad tou energetickou účinnou účinností. A ta otázka je, jakým tedy způsobem zajistit subvence tak, abychom my mohli vyrábět energii z těchto zdrojů, to znamená, abychom chránili klima, aniž by to bylo zásadně jaksi eh, negativní pro trh. To znamená, že já i z toho důvodu na to kladu velký eh, důraz. To znamená, že když hovoříme o tom snížení 20% těch skle, emisí ze skleníkových plynů, tak to by se nemělo týkat jenom Evropské unie, to by se mělo týkat opravdu všech, protože klima je přeci eh, globální otázkou. Eh, návrh komise přijde v červenci. Jsem si jistý, že co se týče výzkumu v oblasti energie, dostaneme dostatek eh, prostředků. Co se týče energetické účinnosti, tak si myslím, že ty strukturální programy jsou správné. Myslím si, že tady to jsou demokratické, smysluplné mechanismy. Myslím si, že ty priority jsou vnímány stejně jak ze strany komise, tak ze strany členských států. Dále otázka infrastruktury. Co se týče eh, těch distribučních sítí, eh, konektorů, tak tady my budeme mít tedy ten návrh na projektové bondy ty project bonds. To znamená, že tady budeme spolupracovat nebo budeme klást velký důraz na informační technologie a na energii. Samozřejmě, že to nejzajímavější bude, zdali členské státy tyto bondy budou akceptovat, protože ty návrhy ještě v podstatě nebyly ani pořádně předloženy, nemohly být ani e, odsouhlaseny, například co se týče e, těch e, zdanění CO2 emisí nebo zdanění finančních transakcí. Tady ještě přece nedošlo k žádnému odsouhlasení. I když je pravda, že u některých těchto návrhů je mi to líto. Například v mé vlasti jsme nedosáhly jaksi souhlasu právě s, se zdaněním na, Evropské uni, eh, na úrovně Evropské unie. Takže já si myslím, že ty projektové bondy, to je v každém případě dobrý nápad a může to být eh, také něco, co v souvislosti s infrastrukturou a jejím zlepšováním může být eh, přijatelné pro všechny. Dále jak můžeme více podporovat obnovitelné zdroje energie. Já asi myslím, dámy a pánové, že my jsme velmi úspěšní v této oblasti. A proč? Protože když se podíváte na to, kolik eh, v podstatě jsme už v tuto chvíli dosáhli. Tak já si myslím, že obnovitelné zdroje eh, energie pro lodě, pro letadla a pro jiné e, e, přepravní prostředky, tak ještě dlouho možná nebudou vůbec jaksi přijatelné. Takže co se týče té dopravy, tak tam více jak 10%, 10% eh, nedosáhneme. Ale co se týče výroby energie, tak tady si myslím, že dosáhneme 35%. 35%, 35% energie je už u nás nebo v nejbližší budoucnosti vyráběno z obnovitelných zdrojů energie, což je ještě víc, než eh, kolik energie je vyráběno z jádra či z jiných eh, zdrojů. Takže eh, v každém případě se nedovedu asi představit, že by tyto cíle mohly být závazné nebo měly být závazné pro všechny členské státy, protože spousta členských států s tím nebude souhlasit. Ale je to možné, je to možné. A ta otázka, jak budeme dále postupovat s obnovitelnými zdroji energie, jak se budeme stavět k CO2 emisím, to je samozřejmě otázka, které se musíme věnovat v tuto chvíli. Samozřejmě, že ta situace se bude vyvíjet, že se to bude měnit. Ale například ta otázka 2050, Eh, to, že eh, průmysl nebude moci překračovat určité limity emisí CO2. To je něco, co je z dlouhodobého hlediska, eh, myslím, akceptovatelné a možné. S tím souhlasí jak rada, tak komise. V roce 2020 nebo 2050 hovoříme o snížení o 20%, ale já si myslím, že budeme moci hovořit také o stech procent, o, o stech procentech, e, nebo například technologie CCS, e, technologie zachycování a ukládání uhlíku. To je také jedna z možností, kterou budeme dále rozvíjet a která e, celou tu, celý ten scénář změní. Samozřejmě, že budeme získávat nové informace, nové výsledky a já jsem si jistý, že v budoucnosti, nevím jak daleké, budeme moci dosáhnout až podílu 100% obnovitelných zdrojů energie. Co se týče toho vnitřního trhu, Pan komisař si vypnul mikrofon. Máme třetí energetický balíček. Od března už měl být prováděn. My říkáme členským státům, eh, kde nejsou dostatečně efektivní, kde nejsou účinní. Eh, samozřejmě jde hlavně u o právní otázky a nejpozději od podzimu začneme jednat se státy, které nedosáhly ještě 100% implementace ustanovení tohoto balíčku. A já to eh, řeknu velmi otevřeně. V podstatě bychom potřebovali takovou policii pro vnitřní trh to znamená eh, v policii nebo někoho, kdo by jasně dohlížel nad plněním eh, ustanovení ze strany členských států. Velmi často v podstatě eh, ty věci nejsou dostatečně transparentní. A to je případ všech členských států, jak velkých, tak malých. A já si myslím, že ta výzva, kterou jsme si v tuto chvíli stanovili, je opravdu obrovská. Státy a šéfové vlád se v následujících letech ještě budou hodně divit. To znamená, že co se týče vnitřního trhu, tak tady si myslím, že jsme ušli, řekněme, 40 cesty. Samozřejmě existuje, existují ještě další sektory. Například u textilního průmyslu tady už jsme toho, té stoprocentní transparentnosti dosáhli, ale existují ještě další odvětví. Co se týče stavebnictví a trhu s realitami, tak tady je to samozřejmě trošičku eh, něco jiného program soudržnosti v podstatě nabízí prostředky pro ty, kteří budou chtít eh, Eh, sanaci budov a Evropská unie se na těchto programech samozřejmě bude také finančními prostředky podílet. Dále, co se týče té zahraniční energetické politiky, nejdříve samozřejmě se s ní budete eh, zabývat vy, protože vy jste tím eh, příslušným výborem, protože tady jde o to zaručit dost, poskytování dostatečného množství energie. Ale tady jde opravdu o zcela zásadní strategickou koncepci. A ve chvíli, kdy hovoříme o takovéto koncepci, tak jsem si jistý, že naše požadavky budou moci být eh, před, přetaveny do kompromisů. Eh, teď například eh, South Stream a Nabucco. Já jsem si jistý, že tady by mělo dojít k nějakému souhlasu, ale vidím, že vel, že tady spíš dochází k takové dominové hře, že celý ten domeček dominový spíše se klátí, než aby se stavěl. Já myslím, že my bychom eh, měli se zasadit o to, aby ta spolupráce mezi námi e, fungovala lépe. Spolupráce mezi námi a spolupráce také s partnery, jako je například e, Ruská federace, protože velmi často ta spolupráce stroskotává. A dále téma zdanění energetických e, výrobků. Pan kolega Šebeta přijde za vámi zítra. Já mám určité nebo zcela jasné pochybnosti. Myslím si, že to přechodné období bude ještě prodlouženo na 2023, ale takové, takový obecný názor v komisi panuje v tom smyslu, že je to něco, čemu se musíme věnovat. Ropa a ropné výrobky jako benzín a diesel tak ty by měly být zdaňovány podle eh, jejich energetické hodnoty. To znamená, že nejde o to, aby byla zdaňovaná tekutina jako taková, ale ta energetická hodnota. To znamená, že to minimální zdanění na litr eh, eh, na litr, to znamená, že když by tady docházelo ke zdanění, já nevím, řekněme minimálně 30 centů, tak to není problém ale ve chvíli, kdy budeme zdaňovat podle hodnoty, tak eh, tady by to zdanění dýzlu mělo být přibližně o 10% vyšší. A moje pochybnosti jsou následující. Já si myslím, že my v podstatě v tuto chvíli máme jiné důležitější obavy. Nejde o to, abychom dávali další munici bulvárnímu tisku. Komise je kolegiální a, koleg, a komise si myslí, že se tomuto tématu musíme dále věnovat a že jde o to, abychom došli e, k souhlasu nebo k souladu e, mezi všemi členskými státy, protože jinak to nebude fungovat. Pane komisaři, já vám děkuji a děkuji také všem kolegyním a kolegům. Myslím si, že tato debata byla opravdu výsostně zajímavá protože jsme se zde zabývali opravdu velmi konkrétními otázkami a velmi konkrétními odpověďmi. A to si myslím, že nám pomohlo získat nové informace. Děkuji, pane komisaři, za tuto velmi obohacující debatu. Děkuji. Yeah. Vážení kolegové, nyní tedy přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to jsou priority energetických infrastruktur do roku 2020 a na další období. A prosím, učište se. kolegové, kteří mají nyní vystoupit, mají právo na trochu ticha, takže prosím, kdo si potřebuje opovídat, se sousedy, ať, ať jde do předsálí. A nyní dávám slovo panu Suza Wagnerovi, který je naším zpravodajem a má slovo. Ach, Mensch. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pan předseda i členové tohoto výboru, mý kolegové, Eh, asi pochopí, že když jsem eh, na stole uviděla zhruba 600 pozměňovacích návrhů, eh, které se týkají mé zprávy, tak jsem si myslel, že to je trest jako ten, který, které popisuje Dante Alighieri ve své slavné božské komedii pro skromného poslance, jako jsem já, zpracovat celou takovou matérii, to opravdu není lehké. Nicméně, když jsem si četl pozněvací návrhy, uvědomil jsem si, že je tady boží prozřetelnost, která je mi příznivá protože pozměvací návrhy eh, na jedné straně mohou být jako boží trest, ale na druhé straně ve své velké většině přispívají k vylepšení textu, k vyjasnění textu a tedy obohacení textu. Nakonec eh, nebude tak těžké pracovat s těmito pozměňovacími návrhy, dopracovat se ke kompromisním návrhům, aby to vyhovovalo všem. V každém případě, jakožto zpravodaj, i my spolupracovníci se budeme maximálně eh, snažit spolu se stínovými zpravodaji i s přispěním vás všech. Mně připadaly velice zajímavé pozměňovací návrhy, které se týkaly zdůraznění důležitosti vnitřního energetického trhu a zabezpečení dodávek. To jsou myšlenky, které se objevují opakovaně, zaznívají v diskusi a také samozřejmě se projevovaly i v diskusi s komisařem Ettingerem. Já bych to chtěl eh, zdůraznit. Pokaždé, kdy náš politický prostor, kterému říkáme Evropě, eh, je v eh, značné energetické zranitelnosti a proto je celá řada zemí, které závisí výlučně na jednom dodavateli energií. Jsou tady eh, země, které bychom mohli považovat za rukojmí a ve prospěch těchto zemí musíme použít všechny prostředky, které máme eh, k dispozici a využít proto veškerou naši energii. Mezi autory pozměňovacích návrhů se projevuje také myšlenka, která mě připadá relativně důležitá, a to, že poptávka po energii ehm, závisí také na e, infrastrukturách, které by měly mít určitou hierarchii. V této oblasti e, nemůžeme bezmyšlenkovitě, nepromyšleně vytvářet struktury či propojení v domění, že to je dobré samo o sobě. To ne. Já myslím, že právě potřebujeme analýzu potřeb. Analýzu poptávky, konkrétní poptávky po energii a e, také posouzení účinnosti eh, strůtí, sítí. To jsou klíčové body, které potřebujeme znát. Energetická politika musí samozřejmě eh, vycházet z potřeb, ze stavu infrastruktur a podle toho si musíme formulovat cíle. Já si myslím, že ve zprávě je to také uvedeno, ale jsou tady některé pozměňovací návrhy, které to dále eh, zdůrazňují a vlastně svým způsobem potvrzují to, co jsem já sám zamýšlel ve zprávě uvést. Velkou pozornost vyvolal bod, který se týká kritérií nebo požadavků na výběr různých eh, infrastruktur. Eh, věděli jsme to od začátku, od první diskuse, která zde proběhla, kdy se toto projevovalo jako hlavní. To znamená, jaká kritéria použijeme, abychom vybrali, eh, co je pro Evropu zajímavé a co ne, co je prioritní pro Evropu a co ne. Logicky Eh, právě v odpovědi na tuto otázku se skrývá celá politika, kterou si chceme definovat. Já si myslím, že pozněvací návrhy jsou velmi dobré, protože rozhodně něco vyjasňují. Body 24, 25 mé zprávy eh, pravděpodobně či velice určitě jsou trošku smatené. Já si myslím, že je třeba víc toho, co jsou cíle energetické politiky. Cíle, které nám připadají jasné, protože vycházíme z těch eh, cílů, eh, které eh, vyplývají ze samotné smlouvy. A jsou tady také požadavky, podle kterých můžeme valorizovat eh, infrastruktury. Je to otázka politiky v oblasti klimatu, v oblasti životního prostředí, v oblasti dopravních sítí a eh, také v rámci dalších eh, obcí obec, politiky obecně, ale také průmyslové politiky, například projekt elektrického vozidla a podobně. To všechno jsou požadavky a k tomu se přidávají kritéria, která se objevují v bodě 25 mé zprávy. Tyto, tato kritéria by měla vést uh, eh, volbu eh, konec energetických ostrovů, otázka nejefektivnějších eh, postupů, co nejmenší negativní dopad na životní prostředí, ukončení eh, bodu eh, zahlcení na hramicích a podobně. To všechno je v mé eh, zprávě uvedeno, ale já si myslím, že pozměvací návrhy ještě dále objasňují, zdůrazňují celou řadu věcí a myslím, že dávají větší konzistentnost mé zprávě. Díky tomu si myslím, že bychom mohli dospět k dohodě s těmi poslanci, kteří předložili pozňovací návrhy. E, pokud jde o postupy, povolení, licence a tak dále, e, což samozřejmě také bylo velkým předmětem diskuse od začátku. Myslím, že pozněvací návrhy, které e, hovoří o tom, že by se neměla vést komise k tomu, aby se pokusili o, pokusila o harmonizaci, že to je z hlediska smlouvy trošku zavádějící, tedy harmonizace eh, tímto směrem. A tyto pozněvací návrhy, které naopak říkají, že by komise měla mít pravomoc eh, dohlížet na národní orgány v členských státech, aby plnili termíny Eh, prostřednictvím také eh, systému varování. To všecko je v centru diskuse, protože mm, takové termíny by bylo dobré dodržet. Já znám dobře vlastní zemi, ale znám také trošku německý systém. Ve Španělsku eh, se neustále paralizují takovéto projekty. A v Německu zase například projekt, který by šel od Severního moře a propojoval až se středem Evropy. E, to e, také je samozřejmě obtížný projekt, protože tady je velice mnoho kilometrů na této trase, e, kde je třeba vybudovat infrastrukturu. Je tady celá řada i soudních sporů ohledně potřebného území a na to všechno je třeba najít řešení, které prochází především nikoli harmonizací národního práva, nýbrž eh, naplněním takového eh, cíle eh, skromnějším, ale účinnějším postupem, což by bylo stanovení si určitých termínů a dohled ze strany komise, aby se tyto termíny dodržely. Proto by také bylo vhodné rozvíjet kampaně, osvětové kampaně vůči eh, veřejnému mínění, když se spouštějí takové projekty, vysvětlit, v čem jsou projekty důležité, vysvětlit, že budou zcela nezbytné pro život celého společenství a tak dále. Prostředky, které máme k dispozici, včetně sdělovacích prostředků internetu, všechny musí být použity proto, abychom vysvětlili veřejnému mínění ve veřejné diskusi, o co tady jde a co máme za, v záměru. A tady vůči veřejnému míně samozřejmě třeba vysvětlit, že není jiná možnost, než vybudovat takové infrastruktury, které jsou nutné pro všechny. Z hlediska poslední kapitoly eh, v diskusi, to jsou nástroje financování, tady si myslím, že jde především o pozměňovací návrhy, jak využít eh, veřejné finanční prostředky pro takovéto projekty. Pozměňovací návrhy to i poněkud doplňují. V mé zprávě například se nehovořilo o strukturálních fondech a teď v pozměňovacích návrzích se strukturální fondy objevily. Já si myslím, že mohou být použity také. A přitom musíme brát v úvahu Eh, politiku, která stojí za těmito strukturálními fondy. A konečně na závěr chci říci, že přijímám pozměňovací návrhy, které hovoří o konkrétních zeměpisných eh, zónách. To, čemu komise říká prioritní koridory. Ano, já si myslím, že to je třeba Mm, jmenovitě uvést, i když nejsem vyloženě stoupenec toho, aby se hovořilo o přímo konkrétních projektech i s jejich jmény. Pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně, práce pokračuje, dostáváme se do nové fáze, kdy budeme jednat o pozněvacích návrzích a já věřím, že eh, to bude také velmi plodná spolupráce mezi námi všemi. Děkuji. Dankeschön. Děkuji. Máme tady na seznamu sedm řečníků. A poté nás čeká ještě jeden bod pořadu jednání, to znamená, že nikdo nebude moci hovořit více jak dvě minuty. Paní Madurel, prosím. Ah, ahora sí, eh? Tak, teď už to funguje. Pane Susa Wagnery, myslím si, že více než ta božská prozřetelnost, to byla vaše snaha a vaše práce, která z této zprávy udělala opravdu skvělou zprávu a proto vám gratuluji za vaší skvělou práci. My jsme velmi spokojení s touto zprávou. My jsme zanalizovali pozměňovací návrhy kolegů z naší skupiny a mohu říci, že mezi námi došlo k vysoké schodě a souhlasíme také s panem zpravodajem. Nicméně pár krátkých připomínek. Ty dva problémy, to znamená financování skrze bondy a poté uhlíková daň a poté také ten cíl eh, procentní eh, závazné propojenosti, tak myslím si, že to pan zpravodaj ví. Ráda bych řekla, že ty podmizňovací návrhy mých kolegů by se daly eh, rozdělit do tří skupin. První skupina, tak to je soubor návrh, návrhů, které chtějí vyšší energetickou účinnost a také chtějí zdůraznit decentralizované energie. Také chtějí, aby byla zajištěna energetická mobilita z hlediska zaintegrovanosti do trhu. Druhý blok pozměňovacích návrhů zdůrazňuje přísné dodržování třetího balíčku vnitřního trhu. A také třetí blok, který se týká návrhu, které chtějí trošičku více zohlednit demografické změny. Já si myslím, že všechno toto jsou návrhy, které mohou získat podporu pravodaje. Myslím si, že do určité míry zlepšují již velmi dobrou zprávu a jsem si jistá, že velmi jednoduše se nám podaří dojít k nějakému kompromisu kompromisu. Děkuji. Pane Karenci, máte slovo. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že bychom se měli především soustředit na tři věci. Jaké jsou priority, kde najít peníze na vytvoření potřebné infrastruktury na základě priorit a jak zjednodušit eh, řízení pro stavební povolení. Podle eh, eh, jestli toho si dobře pamatuju, máme 100 pozměňovacích návrhů, mnohé z nich se opakují a tak dále, ale všichni se, myslím, víceméně shodují v hlavních myšlenkách. Ale jsou tady dvě hlavní priority, na které je třeba upozornit. Priority to jsou ty projekty, které těžko seženou v soukromé prostředky pro jejich financování. Protože komerčně eh, životaschopné eh, projekty nepotřebují zásah státu. Ale veřejné prostředky by měly podpořit právě eh, ty druhé. Proto, aby vnitřní trh fungoval, my musíme zdůraznit především to propojení energetických ostrovů, vyřešení problému energetických ostrovů a vyřešení závislosti na zdrojích energie. To si myslím, že by měly být hlavní priority a to taky bylo zmíněno několikrát. A také návrhy týkající se obnovitelných energií. My tady teď třeba vítr severního moře. Eh, jsou infrastruktury, které by a jak si je mohly dostat energii ze severního větru na kontinent. To eh, jsou projekty, které jaksi neřeší soukromé projekty. A eh, jestliže říkají, že financování má být inovativní, s tím souhlasím. Nesouhlasím s tím, že by se měly zavádět nové daně. Je a, a dále pak zajišťování povolení. Je potřeba mít jednodušší procedury v této oblasti. Děkuji, to je, to je všechno. Yes, uh, thank you, Chair. Shortly, uh, just two points are... Děkuji. Já se domnívám, že bychom se měli snažit posílit pozici parlamentu. Za prvé otázka kritérií projektu. Eh, evropský zájem jako klíčový a doufám, že Wagner také předloží kompromisní návrhy k jeho odstavcům 24 a 25, kde bude zdůrazněna potřeba jak bezpečnosti zásobování, tak zvýšení eh, soutěže na trhu, že to by měla být eh, eh, prioritní kritéria. A za druhé si myslím, že odstavec 37 by se měl posílit a zdůraznit význam finančních nástrojů, tak jako těch projektových bombů, protože jsem přesvědčena, že členské státy nebudou schopny eh, eh, jak si nalézt financování bez takovýchto projektů. A to by byl takový signál eh, ohledně postoje parlamentu. Děkuji. Ganz herzlichen Dank. Děkuji, pan Vidal Quadras. Gracias, Děkuji, pane předsedo. Eh, to opravdu není boží trest, eh, pane eh, profesore Sousa, to, že jste dostal 600 pozměňovacích návrhu ke své zprávě. To je naopak, to je čest, kterou vám zdávají ostatní kolegové, to berte to velmi pozitivně. Pravda je, že tato zpráva je Mm, dobrá, ale bez zesporu pozměňovací návrhy ho dále, ji dále ještě vylepší. I přes vysoký počet návrhů jsou tady určité hlavní směry, kde jsme všichni zajedno. A ty hlavní směry této zprávě jistě dávají eh, tu, tu hlavní podstatu. Například opakovaná myšlenka, že spíše než seznam konkrétních projektů potřebujeme dobrá kritéria, dobré obecné principy, které by orientovaly naši politiku v oblasti infrastruktury. A to je ta klíčová myšlenka, která je v mnoha pozněvacích návrzích a bude určitě předmětem souhlasu. Na trhu je zapotřebí určitý mechanismus, který bude Eh, vlastně impulzem pro tyto projekty a nesmí tady být naopak eh, zátěže či překážky, které by eh, znesnadňovaly na národní úrovni takovéto projekty. Jen tak může trh fungovat účinně. Takové zátěže, ale to musíme dohlédnout, nesmí být nadměrné. Podobně také, pokud jde o povolení. Velice často povolení velmi prodlužují různé eh, projekty, takže vlastně odradí jakéhokoliv investora, který by byl ochoten projekt investovat. Eh. A pak ještě jedna věc. Členské státy mají tady povinnost nebo je to tady mm, eh, dobrovolné? Ne, je to přece povinnost spolupracovat pro členské státy na vytváření vnitřního trhu energetiky. Proto komise, která je strážkyní smluv, musí být velice pozorná a musí velice pozorně sledovat eh, a dohlížet na to, aby členské státy splnily tuto povinnost. A to říkám, protože si myslím, že je to velmi aktuální, je třeba také zajistit, aby vlády ne jednali pod vlivem krátkodobého eh, vlivu volební kampaně či situace těsně před volbami. Takže já chci opět ještě poděkovat zpravodaji a jsem si jistý, že s takovým naschromážděným materiálem nakonec budeme mít vynikající zprávu. Děkuji. Frau Savila, it's your turn. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βάγνερ, περάσατε το στρες... Děkuji. Pane Josef Wagnere. Já si myslím, že vy jste opravdu zvládnul ten zátěžový test těchto 600 pozměňovacích návrhů. Je to velmi komplikované téma. Dámy a pánové, s panem Svobodou a s paní Podematou jsme předložili odstavec k 28. Tady žádáme vyhodnocení energetických infrastruktur tak, abychom zjistili, zdali jsou odolné vůči přírodním katastrofám, protože vidíme, že klimatické změny přinášejí eh, takové fenomény jako velmi rozsáhlé požáry, velkou vodu a tak dále. To znamená, že by bylo velmi vhodné, abychom tyto staré infrastruktury zhodnotili, aby prošly těmi zátěžovými testy. Pane předsedo, pokud mi dovolíte, tak bych ráda řekla ještě jednu věc. pokud si všichni, pokud všichni budeme zajedno, že země je tím základem a budeme mít tedy nějakou přirozenou nebo přírodní infrastrukturu, tak já bych ráda předložili návrh, který by říkal, že na těch místech, kde existuje velké riziko zemětřesení, tak tyto místa, tato místa by měla být místa, kde nelze stavět jaderné elektrárny. Samozřejmě s přihlednutím k tomu, nebo pokud budeme souhlasit, že přírodní podmínky jsou zcela eh, zásadní a směrodatné. Takže v rizikových zónách by neměly být staveny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 Já bych také rád pogratuloval kolegovi Wagnerovi a chci ještě jednou zdůraznit, že se jedná o velmi důležitou zprávu, o velmi důležitou zprávu právě ve chvíli, kdy vidíme, co se stalo ve Japonsku, ve Fukushimě. Proto musíme hlídat naše, naši infrastrukturu, musíme také uh, zajistit, aby fungovala konkurenceschopnost. Eh, členské státy musí být konkurenceschopné také. My musíme to riziko zminimalizovat, musíme nicméně také zohlednit situaci států, které jsou závislé pouze na jednom zdroji. A já bych eh, rád řekl, že středoevropské státy jsou v podstatě jaksi závislé nebo možná nemají tolik možností využívat eh, rozličné energetické zdroje. Myslím si, že opravdu musíme, my musíme vybudovat velmi efektivní distribuční sítě a musíme také zajistit solidaritu mezi členskými státy. Velmi důležitou otázkou je také energetická účinnost. Evropská eh, unie je závislá na určitých eh, subjektech a my musíme být uh, Eh, dostatečně nezávislí a proto si myslím, že tato zpráva k této nezávislosti může přispět. Nicméně, myslím si, že tady není dostatečně zdůrazněna infrastruktura, která se týká hlavně zemního plynu. Myslím si, že tady je třeba také zdůraznit regionální spolupráci. Myslím si, že tam může být velmi nápomacná. Eh, na tom se všichni shodneme a hlavně se to týká dodávek zemního plynu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Náš stínový zpravodaj Jenik Žado se omlouvá, že se nemůže účastnit tohoto jednání, protože se právě účastní schůzky koordinátorů v Intě a eh, já bych tedy jeho jménem rád poděkoval panu zpravodaji za skvělou spolupráci, která doposavat eh, fungovala. To znamená, děkuji. Tři body bych eh, rád v tuto chvíli zmínil. První bod. My máme velké pochybnosti, pane Soso Wagnere, zdali eh, technologie CCS nebo různé jiné druhy plynů, zdali to budou vlastně relevantní faktory pro nás do, následuj- do následujících let. Já vím, že vy se na to zaměříte, že eh, to v, tom, že to v té zprávě je, ale myslím si, že my jako e, Evropský parlament bychom neměli udělat tu chybu, jakou jsme udělali, to znamená vytvořit velmi dlouhý seznam našich přání, ze kterého nakonec vůbec nic nebude. No, to znamená, že si musíme soustředit na to nejzásadnější. Vy jste předložil návrh, který my považujeme za velmi dobrý. Je to návrh, který počítá e, s hierarchií priorit. To znamená, říci, eh, co je opravdu potřebné, co je nevyhnutelné a tímto způsobem v podstatě my budeme vědět, co je třeba eh, dělat, eh, například ve chvíli, kdy zjistíme, že není třeba budovat něco nového, ale že by bylo lepší přebudovat a zlepšit již existující struktury. Takže obecně mohu opravdu poděkovat. Paní Kavajo. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Již mnoho bylo řečeno a já s tím souhlasím a blahopřeji eh, zpravodaji. Jen chci zmínit dvě věci, které odpovídají pozměňovacím návrhům, které jsem spolu s kolegy předložila. Jedno to je význam využití plynové infrastruktury pro eh, skladování eh, te, skapalněného zemního plynu Mm, na Iberijském poloostrově. Máme tam sedm eh, energetických terminálů, což eh, znamená, že posílení eh, propojení by v dalece, daleko hodně zlepšilo zabezpečení dodávek z mm, mm, severní, střední a východní Evropy. Také jsem předložila pozměňovací návrh týkající se specifik infrastruktury izolovaných ostrov. Máme několik tisíc ostrovů, devět eh, odlehlých oblastí, které eh, mají specifické potřeby a požadavky týkající se eh, energetiky a já jsem spolu s kolegy předložila několik návrhů v této souvislosti a doufám, že to bude akceptováno. Děkuji. Frau Figuero. Paní Figuero. Obrigada, senhor prezident. Eh, Děkuji, pane předsedo. Jsem také toho názoru, že množství pozměňovacích návrhů dokazuje, že eh, toto téma eh, je zajímavé pro řadu zemí. My tady hovoříme o o infrastrukturách, které jsou životně důležité pro náš ekonomický rozvoj. A energetika je zásadní pro ekonomický rozvoj. Proto já jsem také předložila řadu pozměňovacích návrhů, které e, mají za cíl upozornit na e, energetickou bezpečnost především a také na potřebu větší veřejné kontroly Eh, tohoto kritického odvětví. Potřebujeme investice eh, ze strany společenství a je třeba eh, věnovat energetice příslušnou prioritu, jestliže chceme vytvořit takové podmínky, aby zásobování snížilo naší závislost vzhledem k energetickému deficitu. Ale proto, abychom měli zabezpečené dodávky energie, je třeba také mít silnou eh, veřejnou kontrolu v jednotlivých členských státech nebo minimálně v těch členských státech, kde je situace zranitelná. Některé moje pozměňovací návrhy právě vyjadřují tyto obavy a souhlasím s tím, co bylo právě nyní řečeno ohledně budování jaderných elektráren, my bychom se měli vyhnout rizikům spojeným s budováním jaderných elektráren v tektonicky eh, aktivních oblastech. Existují s tím určité zkušenosti. Nejedná se pouze o Japonsko. A je třeba se zamyslet nad tím, že budování infrastruktur musí brát v úvahu rizikové faktory na, jedno, na různých úrovních a také by zisk neměl být jaksi jediným kritériem a veřejné postátní eh, orgány by eh, se měly ujistit, že jsou jednotlivá rizika zohledněna a náležitě ošetřena protože takové situace mohou pak mít dopad na celou zemi nebo na celý region. Dankeschön. Děkuji. A teď máme ještě kratinkou dobu pro komisi. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem, no, no, to všechno opravdu na mě mělo velký dojem. Děkuji. Především bych chtěl poděkovat panu Souza Wagnerovi za jeho zprávu. Je velice ji vítáme a děkujeme za dobrou spolupráci eh, hm, za existující dialog, který je, myslím, prospěšný pro obě strany. Mám čtyři poznámky, pane předsedo. Především doufám, že pan Suza Wagner může Eh, se soustředit především na pozměňovací návrhy, eh, které se týkají eh, některých věcí, třeba velké prioritní koridory. Já doufám, že to Evropský parlament také podpoří tedy ta kritéria pro podporu velkých těchto projektů, jako třeba bezpečnost dodávek nebo jak tady bylo řečeno, ta závislost na jediném zdroji, ehm, integrace větší efekty, účinnosti, snížení emisí a podobně. To jsou dobrá kritéria výběru, ale je tu celá řada pozměňovacích návrhů, které znovu zdůrazňují eh, některé eh, projekty a mohli bychom spadnout do stejné pasti jako minule, kdy byla celá řada projektů bez jakékoliv priority, čili je třeba určit priority Eh, kritérií. Velice nás těší, že pan Zuza Wagner zdůraznil potřebu eh, regionální spolupráce eh, v oblasti výběru projektů. Máme dobré zkušenosti třeba hm, ohledně projektů v Balckého moře nebo hm, iniciativy na pobřežní projekty a další. A regionální iniciativy jsou, myslím, velice jaksi příznivé a všechny eh, eh, tyto projekty jsou velmi vítané. Také eh, vítám konsenzus, který tady vidím, co se týče povolování lepší, mít lepší harmonizaci povolovacích procedur, hlavně přeshraničně, eh, vytvoření eh, jak jednotného kontaktního místa pro povolování a podobně. A moje poslední otázka se týká regulace a financování. Také velice vítáme velkou podporu mnohých z vás trhu a silnou podporu Eh, nástrojů, které jsme vytvořili eh, v rámci legislativy o jednotném trhu, tarifikace a podobně, to je všechno vítané. A myslíme si, že většina potřebné infrastruktury bude financovaná právě prostřednictvím těchto nástrojů. Existují ovšem určité momen, eh, jaksi aspekty nebo určité neefektivnosti na trhu, které je třeba ušetřit. Samozřejmě je třeba vzát v úvahu, že mnoho projektů má e, financování e, společné, ale nikoli korporátní. A je, jestliže e, může většinou není potřeba mít eh, obligace nebo bondy, ale je eh, třeba mít záruky a, eh, a grant a takže možná bychom měli být flexibilnější a nechat to otevřené, co, co se týče likvidity nebo, nebo forem financování konkrétních projektů, tak aby to financování odpovídalo přesně potřebám projektu nebo podniku, ale každopádně děkuji. Je to, myslím, na dobré cestě. Díky a mohu předat slovo panu zpravodaji. Velmi stručně, pane předsedo. Chci poděkovat všem kolegům, kteří se zúčastnili této diskuse. Děkuji jim za jejich slova i za jejich mm, rady. Děkuji také komisi. Eh, já ještě dále budu citovat božskou komedii a božská komedie se čte od začátku, od předmluvy až po ten vstup do pekla. Já naopak jsem si jistý, že se spoluprací vás všech eh, nedojdu do pekla, nýbrž k dobré zprávě. Děkuji. Děkuji. Mohu upozornit na to, že 26. května budeme hlasovat. Tímto bychom ukončili tento bod pořádu jednání a teď přicházíme již k bodu 19. A tady jde o Small Business Act. Hm, tady máme společné prohlášení a pan Benson chce o tom hovořit jako první. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já opravdu vítám návrh komise eh, přeskoumat iniciativu Small Business Act. Myslím si, že to je dobrý nápad a že eh, Small Business Act by se měl zlepšit eh, a to se prokázalo v době nejsilnější ekonomické krize a je to patrné i nadále. To, co máme v písemné formě, je dobrý základ pro další diskusy ve Štrasburku EPP uspořádalo setkání eh, s představiteli eh, komise i dalšími na toto téma. Eh, myslím si, že to bude dobrá diskuse o tom, jak zlepšit podmínky pro malé a střední podniky. Já mám určité podmínky, eh, připomínky eh, na toto téma. Je na čase eh, přijmout určité kroky v konkrétní skutky. My, já vítám tři hlavní témata, která jsou zdůrazněna v dokumentu komise Eh, co se týče především přístupu k financování, přístupu k trhu. Eh, eh, ten celkový rámec by mohl být hodně zjednodušený a členské státy by neměly požadovat duplicitní informace a neměli by stejné informace dávat z, různým, z různých zdrojů více než jednou a nezatěžovat tedy administrativou malé a střední podniky. V tom potřebujeme silnou politickou podporu. Co se týče přístupu, je potřeba využít všechny možné cesty pro financování malých a středních podniků formou grantů, záruk eh, a, eh, nebo akciového kapitálu také se musíme zamyslet nad tím, jak zlepšit přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám eh, a jak vést malé střední a po, podniky, aby se zapojovaly do uh, eh, tendrů na uh, veřejné zakázky a na uh, zakázky Evropské unie. A aby se zvýšil počet malých a středních podniků, které jsou oslovovány jakým způsobem veřejné zakázky mají být způsobeny tak, abychom se ujistili, že malé a střední podniky se mohou hlásit v těch oborech, které se jich týkají. A je potřeba zredukovat administrativní zátěž malých a středních podniků v případě přeshraničních veřejných zakázek. by tam jedno místo, kde se hovoří o malých a středních podnicích a těch nových pravidlech. Eh, tady bych měl určité obavy, co se týče definice malých a středních podniků. 99,8 všech podniků v Evropě jsou již pokryty tou stávající definicí. Zrevidování definice to ještě zkomplikuje přímou finanční podporu pro mikro a malé podniky. A eh, jak si změní to politicky vlastně postavení malých a středních podniků, hmm, a to není asi přínosné. Děkuji. Děkuji, pane Benson. Paní Hercog, ne, ta právě odešla. Paní Hercog, Chcete se ještě vyjádřit, anebo chcete odejít? Hm, máte zájem na této debatě, že ano? In general or today. No, no, no, I am generally interested. Ano, ano, jsem, jsem, eh, mám velký zájem, jenom jsem se chtěla něco skonsultovat. Ale všichni vědí, že mám velký zájem o Small eh, Business Act, nemusím se v tom představovat. Myslím, že to je velice důležité. Je velice důležité, že komise přichází s novým textem, protože tento parlament ještě neměl příležitost, já myslím tedy nově zvolený parlament ještě neměl příležitost eh, vyjádřit svůj názor eh, k oblasti Small Business Act. Myslím, že je tedy důležité o tom diskutovat a je důležité, že to děláme předtím, než budeme diskutovat o finančním rámci, když budeme diskutovat o malých a středních podnicích a o tom, jaké další prostředky jim dát k dispozici. Takže to je velmi dobře, že pan Tajany a jeho tým to berou velmi vážně a také před šesti týdny nebo dvěma měsíci jsme eh, se sešli s novým vyslancem pro malé a střední podniky. To je velice důležité, když se podíváte eh, na eh, úspěšné příběhy v EU, tak malé a střední podniky určitě takovým příběhem jsou za minulé volební období. A je otázka zní, zda děláme vše pro to, aby to mohlo pokračovat i do budoucna. Já myslím, že je zcela pravda, nebo máme zcela pravdu v parlamentu, když poskytujeme eh, veškerou podporu a věnujeme tomu velkou důležitost. 116 eh, členů to podepsalo eh, a to si myslím, že je velice důležité, že všichni podporují život malých a středních podniků a všichni na tom chceme pracovat. Další důležitá otázka, kterou chci uvést, je, že dnes každá eh, politika se musí inspirovat strategií 2020. My jsme řekli mnohokrát, že nestačí eh, se počkat až do roku 2019 a pak si říci, je, je, je, je, už je to skoro za dveřmi, tak co jsme tedy udělali? My tady máme miliony malých a středních podniků a eh, jejich zaměstnance a nejsme schopni snad eh, zvládnout eh, nějakou strategii. Naše práce pro malé a střední podniky musí být, že prostřednictvím zaměstnanců malých a středních podniků pracujeme pro cíle strategie 2020, které jsou velmi důležité. A to si myslím, že je dobře, že to vidíme ve Small Business Act. Otázka zní, jak a co můžeme udělat? jak můžeme rozdělit mezi evropské instituce a členské státy. Vše, co se týká výzkumu a inovací, tak jak o tom diskutujeme, co udělat pro energetiku, klimatické změny, vzdělávání, co můžeme udělat pro boj proti chudobě a pro zaměstnanost. Jinými slovy, co udělat pro rozkvět malých a středních podniků. Je eh, moudré říci, že vnitřní Trh má velký potenciál, ten ještě je před námi a my musíme tímto směrem jít a podporovat vnitřní eh, trh a jeho příležitosti pro malé a střední podniky. Tak MSP nejvíce trpí eh, v oblasti veřejných zakázek, protože MSP Eh, musí nejen mít stejné zacházení, ale veřejný trh je velmi důležitý trh. Musíme udělat vše, co je možné, abychom národní vlády a obce, magistráty přiměli k tomu, aby eh, jim umožnili být součástí tohoto trhu. MSP vám vždy řeknou, že mají omezený přístup k financím a i tady musí naše práce pokračovat. Myslím, že MSP mají nejen mít přístup k financím, ale také ke znalostem. Velkým krokem v tímto směrem je právo na inovace a také naplňování inovací na trhu musíme v našem Small Business Act zopakovat důležité cely, cíle, já ale jenom některé eh, zopakuji. Musíme mít jistotu, že také evropské ženy budou mít lepší účast v této oblasti. Prostě nevidíme žádný objektivní důvod, proč by tomu tak nemělo být. To musíme podporovat. Tento výbor pravděpodobně velmi podpoří práci komise eh, na podpoře MSP a jisté je, že nikdy nebudeme stoupenci toho omezovat eh, existující zdroje pro MSP a tady asi bude určitý prostor pro boj s jinými eh, aspekty, ať už je to třeba výzkum, eh, inovace a podobně. My v parlamentu chceme udržet to, co přinesl Small Business Act a dokonce to chceme i znásobit, když se tady vzdáme, budeme čelit rostoucímu euroskepticismu, na to nesmíme zapomínat. E, tady jsou určité prostředky, které jsou k dispozici pro MSP. Nevyužít je, to by zvýšilo euroskepticismus. A myslím, že tady bychom měli postupovat rychleji než do posud, aby MSP se plně dostali na vnitřní trh a byli součástí této úspěšné strategie. Děkuji a teď má slovo paní Dürk. Děkuji, paní předničanci. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tady máme co dočení s velmi důležitou iniciativou Evropské komise. To, co řekl kolega Benson, tento předpoklad také podporuje. To je samozřejmě něco, čemu se věnujeme už mnoho let. To znamená, že existuje spousta administrativní zátěže také při eh, účetnictví, finančních eh, dokumentech. To je samozřejmě eh, rozdílné v jednotlivých členských státech. Dále, co se týče registrace těch mikropodniků, tak to je něco, co by také mělo být zmíněno. Nicméně, ale to, co vnímáme v poslední době, mimo jiné, a co e, také zaznělo dosti často, nebo zaznívalo často během našich veřejných e, slyšení, je to, že s hospodářskou krizí ty možnosti, Eh, kapitálového vybavení nebo záruk pro malé podniky byly, eh, byly nebo se staly složitějšími. Máme tedy tady inovativní fondy Evropské unie, které jsou ale nicméně vyčerpány. Já bych vás rád upozornil na to, že ve chvíli, kdy neexistují žádné místní banky, tak dochází k tomu, že velké banky vůbec nevnímají malé a střední podniky jako um, své partnery. Takže tady dochází k určité diskriminaci i při eh, rozdělování úvěru a půjček. to může vést i k tomu, že vlastně obchodování nebo, nebo různé transakce, projekty jsou daleko složitější nebo k nějakým obchodům vůbec nedojde. A to si myslím, že je další prvek nekalé soutěže, co se týče tedy přístupu k možnosti e, finančních, e, využívání finančních prostředků nebo úvěrů pro malé a střední podniky. Co se týče služeb, tak tady v této oblasti malé a střední podniky jsou dodavateli velkých podniků. A tady dochází k problémům v platbách dodavatelů a subdo- mezi dodavateli a subdodavateli. Takže to je problém, který velmi často vede k také eh, eh, nedostatku solventnosti nebo k nesolventnosti malých a středních podniků. A ta situace je stejná nebo podobná i u veřejných eh, zakázek. Tady v tomto případě malé a střední podniky v podstatě nejsou vůbec připouštěny, nebo eh, hlavně co se tedy týče přístupu k zárukám. K zárukám, které musí prokázat eh, malý nebo střední podnik, protože samozřejmě v porovnání s velkými podniky to má daleko složitější. Ta situace může vypadat v jednotlivých státech různě. A myslím si, že to je evropský problém, opravdu celoplošný problém. Co se týče trhu s veřejnými zakázkami, tak tady si myslím, že by neměly existovat eh, takové zátěže eh, na místní úrovni. Eh, to znamená, že celá ta oblast veřejných zakázek by měla, být, mě by měla fungovat jinak. To znamená, že ty hranice po té, co všechno bude uspořádáno, eh, tady si myslím, že ty hranice a všechny vůbec postupy přidělování veřejných zakázek by mělo, měly být daleko transparentnější, ať už tedy tady hovoříme o správě na místní, regionální nebo národní úrovni a já teď hovořím z vlastní zkušenosti. Malé podniky jsou většinou těmi podniky, které ztrácí. A můj poslední bod v souvislosti s těmi ohroženými řemesly a profesemi. Já si myslím, že tady je třeba podpořit také otázku školení a vzdělávání učňů, protože pokud eh, nebudeme ty tato učňovská místa podporovat, tak by mohlo dojít k tomu, že některá řemesla a profese naprosto vymizí. Děkuji. Děkuji srdečně. Dovolte mi, abych měl ještě jednu krátkou připomínku. Co se týče těch malých a středních eh, podniků a co se týče hodnocení eh, toho doposavadního vývoje, ten je samozřejmě nedostatečný, nebo ty výsledky jsou nedostatečné. Ale myslím si, že tady musíme být opravdu velmi konkrétní. To znamená, co budeme konkrétně dělat. Samozřejmě, že ta upozornění jsou jasná. To znamená upozorňovat na to, že eh, tady jsou nedostatky a je třeba něco udělat. To nestačí, protože tady potřebujeme opravdu naprosto konkrétní konkrétní návrhy. Chci říci, že v polovině nebo na konci května budeme hlasovat o tom ústním návrhu i písemném návrhu a doufám, že i tento návrh tedy bude politicky dostatečně podpořen i v plénu. Já vám děkuji. Tímto bychom uzavřeli také tento bod dnešního pořadu jednání a tímto jsme vlastně na konci našeho zasedání a uvidíme se zítra. Naschledanou.